Uh, eh, Dámy a pánové, zahájíme dnesní zasedání. Dobré odpoledne. A prosím vás o pozornost. Ano, pan Žován, rád bych zahájil schůzi. Dobré odpoledne. Vítám vás eh, k prvnímu ze tří zasedání eh, výboru pro vnitřní trh Budeme pokračovat ještě zítra, včetně hlasování, které máme zítra. A to hlasování zítra začíná 9.45. Tak a já tedy budu používat druhý eh, mikrofon, poněvadž pak eh, prý je na mě lépe vidět eh, streamu. Takže ještě jednou, zítra 9.45 a zítra odpoledne od 3 do 5 máme důležité hlášení k návrhu komise o síťové a informační bezpečnosti, tedy k tomu se připravuje směrnice. Zatím je to tedy o iniciativě na toto téma. Takže eh, k tomu tolik. Eh, vítám také všechny ty, kteří nás sledují na webu a mohu vám říci, že dnes v Bruselu je pěkně mokro, ale e, snad e, by mělo vysvětnout slunce. My to budeme moci sledovat, neboť zde v sále máme dokonce okno. Nyní k formalitám. Takže zasedání, jak víte, je vysíláno na intranetu. Poslancům našeho výboru jsme rozeslali zprávu o návštěvě delegace e, na Litvě a víme, že s litevským nadcházejícím e, litevským předsednictvím bude muset e, debatovat mnoho témat a máme tedy záznam z této schůze, respektive dokumenty z této schůze v pěti jazycích. Dále tady máme zápis z našeho zasedání 7. května a pokud nikdo neznese žádné komentáře či připomínky do konce tohoto zasedání, bude tento zápis považován za schválený. Nyní provádíme veřejnou aktualizaci procesu jednání s irským předsednictvím o postupu trialogu. Spravodajové a pověření spravodajové nás, eh, nám dávají aktuální informace a já vítám paní Vernier, pana Tarabela, pana Žvána, eh, kteří nám budou reportovat a také já eh, budu zde překládat zprávu za paní Rojtovou. Takže nejdříve dám slovo paní, slovo paní Vernier, paní místo předsedkyně, která doufám, že má dobré zprávy. Oui, monsieur le président, merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mohu vám s radostí říct, že máme tady, mohu říct, že máme nové zprávy z posledního trialogu, který eh, eh, minulý, minulou středu snad byl poslední a komise eh, a také parlament jsme tam byli, chci vám všem poděkovat, kdo jste tam byli. Podařilo se nám předestřít skutečně evropskou vizi pro Eh, nadcházející generace a příští generace. A mohu vás stručně informovat o některých eh, bodech. Podařilo se nám například zachovat poměrně rozumné lhuty, pokud jde o prodloužení eh, lhut při oprávněném požadavku na informace a pak také záležitost některých profesí předtím, než eh, bude zahájeno fungování té karty. Takže je to skutečně významný eh, nástroj evropského občanství pro ty, kdo chtějí pracovat jinde. A eh, jinak, pokud jde o některá opatření, která, která se nebudou vztahovat na profese, která mají Eh, automatické uznávání, pokud jde o poskytovatele služeb, tak už pro ně nebude výjimka, ale je tu zkrácení požadovaných zkušeností z dvou na jeden rok a pokud je úroveň eh, školení, tak eh, tam členské státy budou mít více možností flexibility s ohledem na některá kompenzační opatření. Máme také záruky toho, že v, brz, v krátkém době bude potřeba eh, přisplnit podmínku testování. A pokud jde o eh, pokračující celoživotní eh, vzdělávání nebo další vzdělávání, je potřeba, aby byly aktualizovány kompetence lidí prostřednictvím dalšího vzdělávání či profesního školení. Pokud jde o lékaře, tak tam je základní vzdělání pěti let a s tím, že je tu i e, určité nabarání k delšímu vzdělávání v případě, že to bylo vyžadováno na základě předchozích podmínek. Ehm, pak je tady také tedy tato minimální podmínka, podmínka minimální doby čtyř let. A pokud jde o sestry, tak už nejsou žádné problémy s obsahem textu, protože Eh, IMCO a tedy eh, rada a komise mají stejný postoj. Je to skutečně těžký, těžký boj, těžký zápas, ale konečně jsme k něčemu dospěli. Pokud jde o veterinární profese, tak tady je opět aktualizace eh, kompetencí a znalostí. Pokud jde o porodní asistentky, tak tady rovněž došlo k aktualizaci. Ehm, je tady odkaz na farmat ekologii a schopnost jednat nezávislým způsobem. Podařilo se nám také dosáhnout ehm, minimálního času 4600 hodin. Pokud jde o farmaceutiky, tak tady problém není. Tam jsou podobné kompetence, jaké jsme žádali na IMKU. A u architektů rovněž je tady ovšem některý specifický požadavek ještě, pokud jde o stáže. A pokud jde e, o školení, tak tam se nám podařilo dosáhnout e, e, tedy delegovaných aktů. Je tu možnost opt-outu, ale pouze za určitých předem stanovených podmínek. Měl by platit společný rámec i pro ty profese, které mají automatické uznávání, které jsou tedy mimo automatické uznávání. Pokud jde o jazykové testy, tak by to měla být znalost jednoho eh, jazyka hostitelského státu na základě místa, kde chce příslušná osoba vykonávat eh, svoji činnost, tak testu dochází po uznání kvalifikací. Pokud jde o stáž, tak by měla být automaticky uznávána, pokud je v jiném členském státu a v některých případech i ve třetím státě obsah eh, stáže by měl být stanoven předem písemně. Pokud jde o oznamovací a varovací mechanismus, tak je tady zaručeno právo, takzvané právo zapomenutí. A konečně pokud jde o delegované akty u automatického uznávání, tak jsme dosáhli opětného eh, začlenění tohoto nástroje pro profese, které jsou k tomu způsobilé, kromě některých eh, případů nových eh, na tomto seznamu a eh, sestry. Stávající směrnice předpokládala, že by tyto modifikace neměly mít žádný dopad na legislativní systém státu, to znamená nějak požadavek nějakých legislativních změn. Podařilo, se nám také dosáhnout lepšího monitorování zavádění a to zejména pokud je nový eh, seznam způsobilostí sester zdravotních. Čili myslím, že jsme dospěli takřka neočekávaně k dobrému výsledku, který je skutečně uspokojivý. Eh, <clears throat> vzhledem k mandátu, který nám byl udělen, chci poděkovat i stínovým zpravodajům, tedy pokud tu někteří z nich jsou, děkuji za velmi pozitivní spolupráci. Díky této společné práci mezi třem, spolupráci mezi všemi třemi institucemi se to podařilo. Chci vyzdvihnout také angažmá jirského předsednictví, neboť bylo rozhodujícího charakteru. Doufám, že e, toto čtení, které bude na hlasování 8. a 9. července, e, skutečně bude mít uspokojivý výsledek a děkuji vám za vaši důvěru, děkuji i panu předsedovi, děkuji za to, jakým způsobem se předsedalo při tomto trialogu. Uh, Dobře, děkuji za to, že jste se toho chopila a myslím, že to bylo klíčové, protože jsme dosáhli uspokojivého výsledku. Máte někdo na Bernadette nějaké dotazy? Dobře, takže formální postup je takový, že teď počkáme na formální dopis irského předsednictví, kde potvrdí, že text je pro radu přijatelný a já doufám, že ten dopis budeme mít ještě před eh, zasedáním příští týden, abychom si mohli konečný text Eh, schválit tady ve výboru a poté uvidíme, zda budeme mít eh, k dispozici zavčasu překlady, abychom mohli vše odhlasovat na plenárce v září. Pak by se to podařilo zrealizovat tak, jak jsme si představovali. My jsme na tomto začali pracovat již v roce 2009, tak se asi vzpomenete, ustanovili jsme si k tomu i skupinu, která se této problematice věnovala. Skutečně jsme se dobře připravili a myslím, že se nyní ehm, výstupy z této práce eh, projevily a že vzájemné uznávání kvalifikací nyní bude pro občany mnohem snažší. Děkuji tedy Bernadette. Přejdeme rychle dál. Vezmu dva body eh, na jednou. Za prvé bych vás chtěl informovat, že jsme dosáhli schody o směrnici o o rekreačních eh, pravidlech a my jsme řešili problematiku prováděcích a delegovaných aktů, dosáhli jsme schody, zítra o tom budeme hlasovat. Máme také dopis z Rady, který rovněž potvrzuje, že s textem souhlasí, takže děkuji za vaši trpělivost. Opět nám to trvalo velice dlouho, než jsme se do této fáze dostali. Pokud jde o zprávu paní Rojtové, to se týká nového legislativního rámce, je to velice komplikovaná zpráva, jak asi víte, tak Tady vím, že paní zpravodajka se chtěla sama dostavit, bohužel to nezvládla, takže mi poprosila, abych o této zprávě krátce informoval. Jak asi víte, tak jde o sesouladění několika různých směrnic, které je potřeba aktualizovat, aby byly v souladu s Lisabonskou smlouvou a zároveň toho využíváme proto, abychom podrobněji zpracovali provádění eh, celé věci a abychom to zefektivnili. Týká se to osmi směrnic, všechny jsou to technické věci jako eh, měřící zařízení, výtahy, eh, tlaková zařízení a tak dále. Nakonec jsme se s radou na všem dohodli, takže se to vlastně připojí k tomu balíčku z roku 2008 o zboží, což se zpracovávalo ještě za předchozího výboru a doplnili jsme tam konkrétní požadavky k výtahům, protože ty jsou samozřejmě z hlediska bezpečnosti velice důležité. Také jsme si odsouhlasili prováděcí postup, jakou eh, roli eh, budou, bude mít náš výbor i komitologie a jak zajistit přístup odborníků Evropského parlamentu na pracovní zasedání, která se věnují těmto legislativním záležitostem. Jak víte, tak pro nás je velice důležité, abychom mohli monitorovat legislativu a její implementaci. Takže paní Rojtová je spokojená se současným vývojem situace a brzy očekáváme dopis od jirského předsednictví, který nám eh, schodu potvrdí. Takže to by bylo k tomuto, nikdo nemáte dotazy, přejdeme tedy k dalším dvěma směrnicím, ohledně nichž se velice aktivně vyjednává a do konce tohoto měsíce očekáváme dvě další schůzky, takže nejprve předám slovo Markovi Tarabelovi, který nás bude informovat o zadávání zakázek a následně si vyslechneme prezentaci k, licen- k, k, k koncesím, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Předpokládají se tedy do, dvě další jednání 25. června, pokud je o udělování veřejných zakázek 14 až 17 a 25. června 20 až 23 hodin a další zasedání společné, zasedání trialogu, pokud jde o veřejné zakázky, to je 21. to je v pátek ráno s tím, že poslední zasedání trialogu se konalo ve Štrasburku 13 a bylo to opět společné zasedání. Byl tam Filip Živa a já eh, stín, jako spravodaj, stínový spravodaj. Opět se to týkalo směrnice o veřejných zakázkách a koncesích. Co vy, vyplynulo z posledního jednání? Řešili jsme tedy spolupráci veřejného sektoru s veřejným sektorem, dále eh, čtyřku eh, článku 15.2 pokud jde o tu veřejno-veřejnou spolupráci, tam se to hodně eh, vyvinulo, pokud v eh, směrem k pozici parlamentu měl by být buď odkaz na obrat, anebo na počet aktivit nebo aktivitu při výpočtu těch 80%. To je akceptovatelné jako kompromis, čili buď ta aktivita nebo obrat protože to jsou věci, které nejsou eh, vždy mm, jednoznačně kvantifikovatelné, proto jsme tam ponechali určitou flexibilitu. Jak vyplnulo z prvního společného trialogu, eh, nebyly, nebyly tam eh, dosud optimální podmínky pro koordinaci těch jednotlivých postojů a zajištění eh, všech prvků pro výpočet těch 80%. Pokud je odstavec 1 na úrovni rady, ti, kdo navrhovali ty, ten eh, určitý typ kontrol, tak eh, v odstavci 4 a 4a, která se týká horizontální spolupráce, tam jsme spokojeni s ohledem na některá zlepšení, jako například vyškrtnutí slova genuine ve vztahu ke spolupráci a také uh, ta formulace carrying out jointly their service tasks and involving mutual obligations of the parties. Což je s eh, ohledem na příslušnou judikaturu a je názor parlamentu, mohlo eh, by to představovat problém při horizontální spolupráci. A pokud jde o subdodavatelství, tak eh, tam jsme spokojeni s um, pokrokem rady je to 71, nebo myslím, že 41 v těch koncesích, ale ve směrnici o zakázkách je to 70. Um, tady byla vyslovená určitá obava parlamentu, kterou akceptovalo uh, většinové hlasování 20. nebyl to 18. prosince, ale jak říkám, jsem poměrně spokojen, že v tom prvním odstavci je odkaz na 15.2. Je to stále explicitní, ale pořád jsou tam ještě některé kontroverzní záležitosti, na které jsou eh, odlišné různé názory. Například v odstavci 5 je zřejmé, že ten návrh se jeví být poněkud komplikovaný. Je to samozřejmě eh, trošku obecné, ale samozřejmě často, když se to přepíše, tak je to e, složitější. A když se snaží rada e, trošku e, e rozředit e, ty povinnosti nebo snížit e, ty povinnosti na jedné straně, ale pak je tam znovu včlení prostřednictvím specifických podmínek. Takže kompromisní návrh vyžaduje informace od eh, operátora nejenom o jeho vlastním subdodavatelství, ale v textu parlamentu se toto musí dít v celém subdodavatelském řetězci. A e, to znamená závěrem se říci, že pořád ještě nevíme, jak uplatňovat některá pravidla, které se rada snaží stanovit. To si nech, nepřejeme, my chceme něco, co bude jasné, co by nebylo považováno za, považováno za pouhé zvýšení byrokracie, ale co by skutečně vnášelo větší transparentnost do celého soudodatelského řetězce. Odstavec 6 této kapitoly byl rovněž změněn radou, ale obávám se, že v správným směrem, neboť znění článku 6 předpokládá, že členské státy předpokládá, že tam, kde již došlo k vytvoření určitého řetězce odpovědnosti, že musí respektovat článek 15.2. Pokud jde o mě, tak já oceňuji samozřejmě odkaz na článek 15.2, ale to je pozitivní, ale nemůžeme vyslovit obzvláštní uspokojenost nad tímto zněním, protože tak, jak je to teď, sformulováno, tak hrozí, že se zvýší rozdíl mezi státy, které už mají určitý druh pravidel, o kterých už rozhodly a které teď mají být ještě přísnější, zatímco ty členské státy, které nemají tento systém zodpovědnosti, tak ho i nadále mohou nemít. I to je paradoxní situace, podle mě nepřijatelná situace v rámci zájmu um, jednotného trhu, který chceme, aby byl podobný, aby fungoval obdobně v různých státech. Takže buď bychom se měli chujili předchozímu odstavci 6, anebo bychom měli převzít eh, znění parlamentu, kde se jasně stanoví určitý minimální standard pro fungování subdodavatelství eh, v eh, Evropě. A pak jsou tady některé tedy vyhrazené trhy tam máme 17.2, článek 17.2, to je nadále neakceptovatelné, protože se to týká pouze k některých konkrétních situací, například eh, ve Spojeném království. Čili mm, ne, nelze takto upravovat některé pouze specifické eh, služby, některých eh, sociálních tedy služeb, které mohou být externalizovány ministerstvem nebo jinými veřejnými orgány. Takže tento článek nemá eh, ten eh, požadovaný eh, rozsah, který by bylo potřeba. Je tudíž relativně neakceptovatelný. My jsme také studovali návrh komise, která počítala s systémem, tímto systémem pro některé sociální aktéry. Je to článek 76a, který jde dobrým směrem, zatímco 76b je nadále zněním stávajícího 17b. A musíme na něm tudíž dále pracovat. Pro radu zdá se, tento pozměňovací návrh má obzvláštní význam. Mm, zdá se, že je tu velký tlak na to, aby to takto bylo. Ale můžeme jim víc vstříc, ale s tím, že 17b, 70b tedy má být určitou ochranou před tím, aby nedošlo k možnosti zneužití při, k blokování eh, trhu, což by bylo proti tomu, co chceme. A pak 15.2, eh, jakožto obecný, obecný princip, o tom už jsme hodně hovořili um, a je potřeba tady dosáhnout nějakého uh, ještě přepracování. Uh, tady se hovořilo tedy o um, těch kolektivních právech, ale myslím si, že eh, každopádně teď nebudu zacházet do dalších podrobností, už jsme o tom hodně mluvili. Ty tři další trialogy doufám, že nám umožní, stejně jako se to podařilo paní Verňo, um, ještě snad za jirského eh, předsednictví dospět k výsledku, ale bude si to vyžadovat ještě určitého úsilí zejména ze strany rady, aby se přiblížili postoji parlamentu. Abychom vyslali jasné poselství všem eh, zúčastněným stranám a subjektům v tomto sektoru. Omlouvám se, že jsem eh, hovořil trošku ze široka, snažil jsem se všechno věrně předat a to je zatím z mé strany vše. Okay tak eh, já jako předseda mám dojem, že se nám to skutečně rozjíždí, poněvadž dostáváme texty z rady a angažujeme se v řadě politických eh, věcí. Takže nyní Filip Živan. Já vám děkuji, pane předsedo. Paul Valery říkal, že to, co je příliš snadné, je eh, falešné. A Eh, tudíž nesnažíme se být příliš jednotní, ne natolik, aby to pak bylo nepoužitelné. Snažíme se, aby to bylo vyvážené. Na předchozích jednáních jsem eh, se vyjadřoval dost eh, jaksi striktně, dost přísně vůči radě, vůči jejímu postoji, ale nyní cítím určité ulehčení vzhledem k tomu, že rada reálným způsobem změnila, upravila svůj postoj, zohlednila přitom postoje parlamentu v těchto tak důležitých věcech. A to znamená, že nezbývá než konstatovat, že postupujeme pomalu, ale jistě budeme mít další jednání 21. a 25 s našimi kolegy zodpovědnými za veřejné zakázky. Pokud jde o ty eh, konkrétní články, stále otevřená témata, to je definice výše stropů. Tady se naše pozice stále ještě liší. Dále některé body, podmínky pro eh, vyhoštění nebo vyloučení 36, eh, tam snad najdeme nějaký společný přístup. procesní záruky a kritéria, tam jsou naše pozice, nebo byly velmi až, až diametrálně odlišné, ale snad najdeme společný postoj modifikace smluv. Tam eh, parlament eh, si klade určitý, určité otázky, zda by stávající text neumožňoval eh, pro prodlužování eh, platnosti koncesí jaksi ad eh, infinitum. A pak jsou tu eh, ty sektorové výjimky. Tady nemá rada příliš velký manévrovací prostor, protože každý členský stát si ehm, předložil tyto požadavky vyloučení určitých sektorů, což by pak ale vedlo k velmi heterogenní situaci. My potřebujeme eh, smlou, dohodu, která bude globální, pokud jde o smíšené smlouvy, to znamená různé aktivity, články 18 a 19, myslím, že tam se myslím, že chýlíme k dosažení dohody. Ehm, článek 11, to jsou eh, ty eh, zpřízněné společnosti, tam myslím, že také hm, pokračujeme vpřed 11 a to je článek, který jsme navrhli parlamentu, tam jsme řešili otázku vody, ta je pro některé státy obzvlášť důležitá. Další eh, potíž spočívá v tom, že text byl pozměněn. Tak v tom smyslu, že tedy mohl by eh, nebo měl eh, vyvíjí se určitým směrem, který v některých oblastech trošku zvyšuje naši bdělost, tedy klademe si otázku, jestli tady nevzniká určité, určité byrokratické monstrum, aby nedošlo k úplné privatizaci veřejných služeb a zároveň uzavření trhu. 15. Spolupráce mezi veřejným a veřejným sektorem. K tomu se nebudu vracet, o tom už jsme hovořili. Myslím, že se to vyvíjí poměrně dobře s výhradou té horizontální spolupráce. Tam eh, v této oblasti je potřeba ještě diskutovat dál, pokud je o horizontální spolupráci, eh, odvolávat se na judikaturu soudního eh, dvora, tak abychom zasadili tento článek do určitého rámce, který bude, bude realistický. A Dále, rada, rada tedy ze začátku nechtěla ustoupit vůbec, ale pak se přece jenom pohnula. Ze začátku byly opravdu hodně daleko a to je povzbudivé. Subdodavatelství tam opět eh, platí totéž. Velká část byla vyškrtnuta v, ve veřejných zakázkách a úplně v, v koncesích. Takže myslím, že nakonec eh, se dober, dobereme eh, cíle. Jsem optimističtější než dříve je tu jeden ožehavý bod, a to jsou ty sociální eh, služby a vyhrazené režimy. Tam máme přístupy zatím stále odlišné. Jsem znepokojen změním eh, jednoho článku, kde by pro sociální eh, podniky, sociální firmy byl určitý stanoven určitý regulační režim, kde aniž jsou tyto podniky definovány. Říká se, že eh, mají buď so, so, společensk, sociální nebo společenský význam. Ale jakým způsobem to eh, definovat, to je opravdu něco, na co bychom si měli dát pozor. V některých jazycích je to problematické. A eh, dále 76b, tam opět se otvírají různé interpretace. Jinak si myslím, že poslední vývoj na radě je nelze než považovat za pozitivní. Poslední trialog byl trošku dlouhý, nepodařilo se nám dospět k závěru, jak jsme chtěli. Zůstávají ještě ty čtyři tvrdé body, to jsou ty stropy, společná témata s koncesemi, pak desítka, pokud jde o ty specifické služby, voda a tedy ještě závěrem otázka těch vyhrazených smluv ale myslím, že můžeme být alespoň mírně optimističtí. Good. Well, thank you both very much. Děkuji vám oběma eh, za tyto obsáhlé zprávy. Myslím, že byly velice vhodné. Tak a nyní komentáře paní Styler. Jenom eh, jsem chtěla vyjasnit, eh, ten trialog by měl být 21. ne 25 předseda, my jsme zařídili výjimku, bude to v pátek ráno. Je to neobvyklé, ale je to proto, že potřebujeme eh, trochu víc času. Takže mm, je to velice podrobné, takže proto. Ale eh, vy jste si už vysvětli zprávy o tom, jak zvládáme detaily eh, v této složité problematice, ale také se snažíme, aby Eh, všechno bylo otevřené a dostupné nejenom tedy eh, těm, kdo vypisují eh, výběrová řízení, ale také všem možným účastníkům, včetně malých a středních podniků. A komise vypracovává studie, respektive vypracovala studii o dopadu účasti malých a středních podniků a ta je momentálně na projednávání v radě. A toto je záležitost, která budí trošku pozornost. A sice, že se snažíme zpřístupnit větší zakázky malým a středním podnikům tím, že se tyto zakázky rozdělí na menší eh, kusy. Takže na těchto obou věcech nyní pracujeme. Děkuji vám. Já bych řekl, že je velice důležité eh, absolvovat tyto veřejné diskuse, proto jsme si na to nechali trošku času. Tak a teď další bod a toto je návrh eh, rezoluce o dokončení společného digitálního trhu. Jaký je kontext? Výbor, jak víte, už dva a půl roku pracuje na problematice související s digitálním trhem absolvujeme každý týden, každý měsíc eh, setkání pracovní skupiny a to je otázka pro pana Kampuse eh, a také kolega Arias plus další poslanci. Z tohoto procesu měla vzejít rezoluce, která by se dostala na červencové plénu. Vyzvali jsme také řadu dalších výborů, které se tímto tématem zabývaly, takže já myslím, že nyní máme kvalitní pozměňovací návrhy z výboru kulturního, právního eh, a dalších. Eh, tak a ještě eh, průmyslový výbor, ten pracuje na paralelní rezoluci a to se týká společného trhu telekomunikací. Bude to projednávat dohromady. Z konference předsedu z minulého týdne to vypadá, že ve čtvrtek dopoledne na plenenu proběhne debata o společném trhu, eh, která bude v duchu těchto rezolucí, čili je to docela prominentní tak časový slot. My nyní, zítra musíme formálně odhlasovat obsah této rezoluce. My jsme Eh, podali určité posunací návrhy. Pracoval jsem na tom eh, také s kolegyní, která je momentálně na mateřské dovolené, takže já ji zdravím, pokud se na nás dívá. My jsme tedy předložili pozměňovací návrhy, eh, rezoluci jsme také předložili, no a zítra budeme hlasovat také o všech těch pozměňovacích návrhích z jiných výborů. Máme čtyři kompromisní návrhy, v níž jsou konsolidovány jak naše, tak cizí pozměňovací návrhy a já doufám, že je schválíte. A dále máme hlasovací seznam, který by to měl řešit. Já tedy eh, nyní dám slovo eh, nikoli Pavlu Ariasovi, Eh, kteří eh, tady dnes není, ale dávám eh, slovo sobě. My doporučujeme tento balíček nyní vám a samozřejmě vítáme veškeré připomínky před zítřejším hlasováním. Já myslím, že kolega kampos by si přál k tomu něco říci. Myslím, že je zároveň stíhovým zpravodajem za SAD. A samozřejmě kdokoliv další si bude chtít zapojit, tak může. Takže Antonio Campos. Malcolm, uh, eh, tež... Děkuji, Malkome. Text Pabla Ariase a vás, pane předsedo, je komplexním textem a odráží také výstupy z pracovní skupiny pro digitální trh. My jsme absolvovali od počátku roku pět zasedání, máme záznam ze tří zasedání Devět pozměňovacích návrhů bylo eh, teď k textu doplněno. Myslím, že ten návrh projasňují a pokud jde o dřívější vyjádření k Evropskému jednotnému aktu, tak eh, tam se také hovoří o jednotném trhu, podobně jako ve sdělení Evropské komise. Já myslím, že je důležité zaměřit se na sdílení obsahu a na holistický přístup, pokud jde o pravidla fungování digitálního trhu. Dále je třeba řešit neutralitu internetu, roamingové náklady a řešit oblast zadávání, elektronického zadávání veřejných zakázek. To eh, vše jsme zpracovali do pozměňovacích návrhů k tomuto textu. Za náš výbor je 48 za různé politické skupiny, plus jsou tady pozměňovací návrhy dalších výborů, které jsme oslovili. Je to z výboru pro zaměstnanost a tak dále, ale jsou to v podstatě nekomplikované pozměňovací návrhy a také souhlasíme s navrženým kompromisním pozměňovacím návrhem. Jediná komplikace to je návrh 51 z výboru pro právní záležitosti, který hovoří o evropských smlouvách o prodeji a o evropském právu o prodeji. To je důležitá věc, ale je potřeba o tom ještě dále diskutovat. Naše skupina tedy zatím nesouhlasí s tímto odkazem na společné evropské právo o prodeji, protože teprve v červenci se bude diskutovat o společném návrhu IMCO a výboru pro životní prostředí a výboru pro právní záležitosti, pokud jde o tu problematiku evropského práva o prodeji. Takže z tohoto důvodu navrhujeme, že prozatím by bylo dobré buď to tam vůbec do toho hlasovacího seznamu tento pozměňovací návrh nezařazovat. Já si myslím, že by to bylo skutečně opodstatněné, protože o této problematice budeme diskutovat až po 8. červenci, a nebo pokud zůstane na hlasovacím seznamu, tak bychom se měli zdržet hlasování, abychom um, rozkolem nepokazili tento jinak velice kvalitní dokument. Pan předseda, děkuji. Takže to ještě zmíníme eh, zítra, až se bude hlasovat. Pro ten, tuto chvíli bych řekl, že toto téma je tématem, kterého nejsme hlavním eh, výborem. Je to výbor pro právní záležitosti, kdo má hlavní slovo. Náš výbor má tedy pouze dílčí odpovědnost, proto můžeme buď to zítra hlasovat, to je jedna možnost a uvidíme, jak o tom budou poslanci smýšlet, a nebo se můžeme zeptat zpravodajů pro evropské právo o prodeji, co doporučují. Pokud doporučí, abychom se zdrželi, tak samozřejmě tak můžeme učinit, nebo můžeme dokonce hlasovat proti. A to by asi bylo hm, demokratičtější, než nějak direktivně rozhodnout dnes. Takže asi by bylo dobré zaslat odpoledne e-mail příslušným dvěma zpravodajům a zeptat se jich, a zítra tady jejich jménem může navíc někdo před hlasováním vystoupit a vše vysvětlit. Ale jinak děkuji za všeobecně vyjádřenou podporu. Ještě někdo eh, se chce zeptat eh, pana Almstrom nebo někdo další, kdokoliv, paní Styler. Ještě někdo? Pan Almstrom, prosím. Jenom stručně. k tomu kompromisnímu návrhu. Druhá část prvního pozměňovacího návrhu eh, věří, že eh, vytvoření společného digitálního trhu může eh, vyrovnat diskrepance mezi členskými státy a tak dále až po boje proti chudobě. No, kdyby to tak bylo, to by bylo naprosto krásné. Já popravdě řečeně eh, nečekám, že tedy ten digitální společný trh by mohl eh, všechno takto vyspravit. To je všechno, co jsem chtěl říct. You're more pessimist. I no... Ano, ano, jste poněkud pesimistou, ano. Eh, musím říct, že toto bylo sformulováno velice pečlivě. Tam se říká, mohlo, mohlo by to pomoci překonat. Je to tady na základě Eh, návrhu z výboru pro zaměstnanost, ale pokud byste si přál eh, hlasovat odlišně, není problém. Paní Styler. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji všem, kteří projevili zájem. My jsme před pár týdny měli digitální workshop, eh, z něho vyplynula řada dokumentů a my doporučujeme kolegům, aby se tím zabývali. Byla to velice užitečná debata, de facto poslední před, mm, polední, před eh, letní pauzou. Já bych chtěl říci, že eh, vítám, eh, že se zde hovoří o elektronických knihách, to je v odstavci 29 a 30 původního textu. My zde uznáváme důležitost a možnost využívání elektronických knih a zároveň hovoříme o přístupu no, tedy zpřístupnění e-booků v knihovnách a chceme, aby knihovny mohly nabízet tyto produkty svým klientům. A navíc, aby zde byl celoevropský přístup. Já byla ráda, kdybychom to zde eh, poněkud zdůraznili, poněvadž ano, je to samozřejmě otázka služeb, ale toto je věc, která nabývá na důležitosti a jednoduše a prostě jsou to znalosti a e, pokud by nebyl přístup ke knihám v elektronickém formátu, pak by to znamenalo něco jako odepírání přístupu ke znalostem. E, já tedy si myslím, že je to velice důležité a tedy budeme se snažit e, ve Štrasburku, aspoň doufám, že většina lidí z tohoto výboru se bude snažit být právě v ten čtvrtek dopoledne, přitom až se to bude projednávat. Dobře, děkuji, Jürgen Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. E, já zastupuji kolegyni Hedegard, která zde nemůže být. E, chtěla by říci, že je velice užitečné a zajímavé jednání pracovní skupiny o digitálním jednotném trhu. Eh, potěšena je tím, že eh, pozměňovací návrhy z jiných, eh, od jiných členů v IMGU jsou v souladu s jejími a domnívá se, že ty nové pozměňovací návrhy jsou jako lepší, než byly ty původní. Takže já předpokládám, že všichni jsou spokojeni s dosávadní prací. Ještě nějaké další připomínky? Ne, dobře, děkuji vám za širokou podporu. Hlasovat tedy budeme zítra a e, také, až zde budeme plně zastoupeni, tak uvidíme, jak budeme postupovat dál, pokud se týče e, dalších, e, dalšího postupu společného digitálního trhu. Je tady problém v tom, že pokud bychom u toho, co se nám nelíbí, pouze nehlasovali, pak bychom nechali ty pozměňovací návrhy projít. Takže mm, asi bychom to, o tom měli hlasovat, nebo možná, že to bude hlasování volné, bez doporučení, no uvidíme, jak se rozhodneme. Dobře, děkuji vám. A nyní e, jenom e, do záznamu. E, ve středu dopoledne jsem v Dublinu, poněvadž jirské předsednictví na jménem teda DG Digital Society eh, pořádá dvoudenní konferenci o digitální agendě. Ve středu dopoledne to bude vlastně celé dopolední zasedání věnováno společnému digitálnímu trhu. Já bych velice rád eh, představil naši rezoluci právě tam. A já předpokládám, že také eh, ve středu budeme webstreamování eh, a myslím, že to bude mít také svůj kanál na Twitteru. Prostřednictvím Twitteru se budete moci komunikovat eh, s předsedajícím toho zasedání. Takže ve středu dopoledne zapojte se. Tak a nyní máme další návrh, eh, který budí velký zájem v rámci digitální agendy a tentokrát to bude k stanovisku tohoto výboru, eh, který, té práce pana Mandese, který teď na nás nemá čas a on, až se vrátí na své místo, tak nám to odprezentuje. Bude to o směrnici o kolektivním eh, řízení autorských a příbuzných eh, práv a multiteritoriálních licencí. Máme zhruba 240, 242 pozměňovacích návrhů Ehm, no a máme také nějaké kompromisní návrhy, o nich budeme hlasovat zítra a nyní dávám panu zpravodajovi slovo. Yeah. Děkuji. S potěšením jsem obdržel tyto pozměňovací návrhy a mohu říct si, že jsme měli velmi dobrou spolupráci při hledání těch 44 kompromisních návrhů. Myslím, že budou eh, ve směs pozitivně přijaty Samozřejmě, že pár z nich nikoliv, ale to, tak to je vždycky. Nikdy nemůžeme mít všechno. Děkuji, že je pan, tu i pan Gajer. A pro mě nejdůležitějším návrhem bylo posílení práv eh, držitelů autorských práv a také eh, ta jednotná, princip jednotné faktury. To se nám podařilo dosáhnout v rámci kompromisu a také, že soutěžní eh, právo, to je další věc, která je tady v sázce. Eh, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům, protože jsme usilovně pracovali a všichni se tudíž eh, na tom plně podílíme, všichni chceme zlepšit situaci v souladu s tím, co navrhla komise. možná se mohl pozastavit na některými pozměňovací návrhy případně, ale doufám, že kompromisní návrh 17, tam je pořád ještě určitá drobná diskuze, pět, na, za pět minut 12 se říkalo, že tam mohou být ještě některá slova vypuštěna. Doufám, že získáme podporu Nakonec tedy byl vysloven souhlas a myslím si, že je to tedy kompromis, který má právě tento má smysl. EPP eh, e nemůže akceptovat 41. Preferují původní návrh pana Fande Kampa 43, to je o výpočtu tarifů my jsme se snažili v rámci kompromisu dospět k tomu, aby existovala orgán pro alternativní řešení sporů. A možná až zítra v průběhu hlasování konečně bude ve věcech jasno. SAD víceméně podporuje kompromisní návrhy mají stále určité pochybnosti, pokud je o jednotlivé kategorie práv, zvláště u kompromisního návrhu 17, pokud odstraníme slovo works, tak eh, i tady bude dosaženo kompromisu. Jinak myslím, že jsme odvedli dobrou práci. Chci poděkovat všem zaměstnancům komise, všem, kdo odvedli dobrou práci. Doufám, že naše stanovisko bude mít vliv a bude mít tedy vliv i na um, výbor pro právní otázky. Uh, jsem rád, že tu mají zástupce, který poslouchá naši rozpravu Pokud to bude nezbytné, můžeme s tímto výborem přímo jednat v zájmu nalezení kompromisu mezi výbory. A pokud to bude nezbytné, ale myslím, že to tak není. Takže ještě jednou všem díky, těším se na zítřejší hlasování. Děkuji za vaše práci. Vítám tady paní Galer v, roli zpravodajky, velice aktivní poslankyně našeho výboru. Teď eh, jsou na řadě stínoví zpravodajové, ale ještě než jim předám slovo, vítám tady naše hosty, hosty Barbary Weiler, Zelenfrauer V. Meissner, jestli jsem to řekl dobře, můžete na nás mávnout, teď vás vidíme. Omlouvám se za možná trochu špatnou výslovnost. Vítám vás tady na našem výboru a doufám, že se vám bude líbit naše diskuze. Paní eh, Fehajen za EPP, bude vystupovat za SAD pan Vin Holse, pan Engstrom tady je taky, paní McClarkin rovněž, takže paní Verheyen, prosím. Äh, Děkuji. Poděkovala bych úvodem äh, srdečně kolegovi Bandesovi za vynikající práci. Podařilo se mu z množství pozměňovacích návrhů vypracovat äh, velice kvalitní kompromisy které ač jsme byli v mnohých pozicích daleko od sebe, eh, které přesto docela dobře spojují návrhy jednotlivých politických skupin. V této chvíli nemohu to dodat mnoho, nicméně ke čtyřem bodů by, by se vyjádřil. To je číslo 17, který tedy jako kompromis byl eh, nejdříve vymut a teď zase Eh, vrácen zpátky. My jako EPP mm, nejsme tedy eh, zásadně proti těmto eh, volným licencím pro mm, nekomerční použití, ale na druhé straně bychom neměli příliš fragmentovat trh. Takže pokud tady by bylo možné ten pojem work, tedy díla výmout, to by se nám velmi líbilo. Pozměňovací návrh 41. Upřímně řečeno, tato formulace je nyní jasnější a výraznější, než jak jsme se pokoušeli v tom původním kompromisu. Možná, že bychom vymluv pozměňovací návrh možná mohli lépe zapracovat a nebo prostě o něm normálně hlasovali. 43. Eh, Tento kompromis eh, není ani tak o tom, eh, že bychom nechtěli to či ono umožnit či neumožnit. Jde prostě o to, aby zde byla jasná kalkulace tarifů. Já myslím, že ono je to dost obtížné, protože těžko bychom od eh, jakéhokoliv podniku mohli žádat předložení detailní struktury tarifů. Eh, nicméně eh, ty tarify je třeba, aby byly konkrétní, aby se dali tedy za určité podmínky důvěrnosti také dát dispozici. A já jsem si to týká nejenom nekomerčních aktivit, ale hlavně také eh, komerčních. Eh, čili v tom obchodním styku, komerčním styku, eh, prostě ta kalkulace, že tady musíme dbát na to, co si ještě můžeme dovolit zapsat do zákona a co ne. Protože samozřejmě Tady jde o eh, všechny eh, kolektivní správce eh, těchto práv a nejenom určitý typ. U kompromisu číslo 31 máme také ještě určité potíže. A ne, promiňte. Ne, jedna třicítka, myslím, je v pořádku. Takže to jsou ty eh, Eh, tady, tady jsou eh, jakési poplatky, mm, které mohou ty kolektivní správci vybírat, eh, aby se pokryly přiměřené náklady. Já popravdě řečeno tady nevím, o čem to vlastně je, co to znamená. V současné době tyto společnosti mají začít vyplácet, jakmile jsou tedy pokryty náklady. Nevím, ale eh, myslím si, že tady je třeba eh, stanovit ještě nějaký eh, časový rámec pro platbu. Prostě tady není možné, abychom v tím, že jsem jaksi výběrčí poplatku, tak automaticky začal vyplácet, ale tam prostě musí být taky nějaká kalkulace. Takže toto nepodpoříme, tak je to zde napsáno. Jinak myslím, že můžeme být spokojeni s tím, co se zde provedlo. Máme tady větší ochranu transparentnosti, také ochranu práv těchto výběrčích a tak dále. Eh, také pro uživatele internetu, eh, pro ti, kteří chrání eh, s licencemi. Já myslím, že se tady podařilo celkem Eh, rozumně eh, vyřešit tu problematiku. Možná, že tady u těch eh, čtyř drobností, které jsem řekla, to ještě se na pořádě doladit. Děkuji. Nyní pan Engstrom. Děkuji. Bohužel je zde řada kompromisů, které mi činí potíže. Tak třeba Pozměňovací návrh 3 k bodu zdůvodnění číslo 3. I tady mám principiální problém. Tady se říká, že členské země eh, by měly mít možnosti eh, omezovat eh, funkci fungování těchto výběrčích organizací a e, také je tady otázka jejich přeshraničního fungování. A pozměňovací návrh číslo 3, který dává možnost členské země zavést jakákoliv e, omezující pravidla. Já se domnívám, že toto je jaksi proti duchu celé směrnice a to opravdu nemohu podpořit. Dále. Kompromisy, eh, které používají moje jméno, já určitě nepodporuji číslo 7 a to je potom, eh, k tomu odpovídá dvojka v článcích. Jestliže eh, výběrčí organizace eh, nemůže najít práva, takže ty, ty, ty peníze by měly jít někam eh, jinam. To nevím. Eh, a ta, ta, to by mělo skončit ve fondu, se kterým by potom tedy jaksi nakládali podle svého uvážení. Já myslím, že toto je přímo jaksi přímá pobídka k různému fixlování a není to v duchu mého původního návrhu. Dvanáctka. To je definice eh, kolektivního výběrčího eh, orgánu. My s tím trošku bojujeme, ale eh, tady se zdá, že je to velice otevřené, že buď jsou to členské organizace, nebo prostě cokoliv jiného. To, to, to nevím, já se na tím budu muset ještě zamyslet. Myslím, že je to jaksi příliš eh, liberální. Čtrnáctka opět je podána pod jménem. Já jsem tedy tou čtrnáctkou, to je k článku 3F, eh, já jsem chtěl eh, zajistit to, aby eh, si těleti výběrčí nemohli eh, prostě ty peníze eh, shromažďovat, pak si je nějakou dobu ponechávat a, mm, a, a jak si vydělávat na úrocí, protože to bude někde uložené, tak to je, tomu jsem chtěl zabránit. Sedmnáctka, to také nemohu podpořit. Tady šlo o to, aby byly, mohla být udělováno právo na svobodnou licenci a to je záležitost, tady se hovoří o tom, že je třeba o tom jednat a to je prostě napsáno přesně proti duchu této směrnice. Já si myslím, že eh, prostě ti, kteří drží určitá práva, je důležité, aby je mohli využívat i takto a e, posílení práv e, jejich držitelů, to skutečně není to též jako posílení e, těchto výběrčích organizací. Čili tady tady prostě držitelé práv mají mít právo rozhodnout, jak s nimi náleží a to, jestli, jestliže to bude na úkor zisku těch výběrčích organizací, tak to nevadí. Uh, já eh, si dále myslím, že toto asi je všechno. Ne, ještě třicítka také nemohu podpořit. Návrh komise říkal, že eh, si výběrčí může vybrané prostředky ponechat až dva roky. Některé eh, pozměňovací návrhy říkají, že mm, vyplácet se musí do tří měsíců a tady Eh, je pozměňovací návrh, který to vrací zpátky na až dva roky. Čili tady skutečně jsme se zatočili v kruhu a v podstatě jsme vykostili ty pozměňovací návrhy, ale to měly být kompromisy. A, No a to bude asi všechno. Děkuji. Děkuji, pane Engstrome. Jenom bych ještě připomněl, že kompromisní pozměňovací návrhy můžou předkládat politické skupiny, ale náš výbor nemá za povinnost je podpořit a velice často byly odmítnuty takové návrhy při hlasování a místo toho jsme se vraceli k původním návrhům. Nyní paní McClarkin jako poslední stínová zpravodajka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych velice ráda poděkovala panu zpravodaji za vynikající práci. Myslím, že máme k dispozici několik velice kvalitních kompromisních návrhů. Já jsem velice ráda, že jsme vyloučili výjimky pro mikropodniky eh, z tohoto legislativního návrhu. Hodně jsme o tom diskutovali a pan zpravodaj navrhl, eh, že tam zapracujeme a nakonec jsme se dohodli, že ochráníme tyto podniky před nadměrnou zátěží, například eh, dozorováním a tak dále. Pokud jde o možnost spolupráce mezi kolektivními správci a využívání a sdílení informací online, to je dobré, stejně jako jednotné fakturování. Teď je třeba zajistit, eh, aby také posouzení nákladů a eh, přínosů bylo provedeno. Trochu jsem skeptická, pokud jde o slovo trusty, to je v kompromisním návrhu číslo 15. K tomu je samozřejmě běžná právní eh, definice a nevím, jestli by nebylo vhodné toto poměrně problematické slovo tady používat. Pokud jde o nevyužívané prostředky, tak tady musíme dát členským státům dostatečnou flexibilitu. Myslím, že bychom to měli lépe zdůraznit v pozměňovacích návrzích a uspůsobit tomu současné znění. Jinak podporuji zavedení více teritoriálního kolektivního licencování u autorských práv. Budu ráda, když to v textu zůstane, protože si myslím, že více teritoriální licencování posílí výběr a volbu pro spotřebitele a také tedy jednotný trh. A nakonec si myslím, že to bude ku prospěchu také kolektivním eh, správcům a držitelům práv. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Ještě někdo se hlásí z poslanců, někdo za socialisty a demokraty? Myslím, že ani komise se v tuto chvíli nechce vyjádřit. Dobře. Takže v tom případě se zeptám pana Manderse, zda nechce vystoupit ještě na závěr. Ehm. Děkuji vám. V zásadě můj první návrh tedy byl, aspoň v mých očích, optimální. Pokud však chceme dosáhnout většiny v tomto výboru, musíme přistoupit ke kompromisům. Pokud někdo říká, že nesouhlasí s některými návrhy, zmiňuje šestku, sedmičku ze 44, mm, tak eh, jsem rád, že alespoň většinu jich podpořit může. Čili obecně eh, to lze podpořit a pro mě je směrodatné, aby se našla co nejširší většina. Doufám, že tomu tak zítra eh, na hlasování bude. Děkuji, paní Galer. Chcete něco připojit? Ano. Děkuji. Chci jen poděkovat kolegovi Andersovi za jeho práci. Pokročili jsme poněkud méně než na tomto výboru, protože já se teprve budu setkávat se stínovými zpravodaji 19. června. Budeme pak 20. Eh, eh, zvažovat eh, pozměňovací návrhy. Jejich 450. Je to tudíž rozsáhlá práce, stejně jako v tomto výboru, tak eh, problémem jsou ty peníze získané, co s nimi, jak dlouho je uchovávat. To jsou v podstatě ty též otázky, které se objevily, ale myslím si, že všichni v obou výborech jsme dospěli k koncenzu, pokud jde o optimální eh, eh, řízení těchto eh, organizací kolektivních a pokud jde o pokud jde o licence pro více území, které umožní evropskému občanu, aby mohl, aby měl přístup ke kulturním statkům i za svými hranicemi. Good. Well, thank you very much. Ano, děkuji jsou, mám tu některé pozměňovací návrhy, o kterých budeme zítra hlasovat 9.45, takže prosím, přineste si své hlasovací karty. Omlouvám se, musím se chvíli postavit, protože mám křeč, křeč v noze. Čeká mě fyzioterapie. Děkuji, děkuji za schovývavost. Každopádně děkuji za eh, tyto návrhy. Doufám, že se tyto návrhy setkají s podporou i u vás. A nyní se posuňme k dalšímu bodu. musíme ale prověřit, koho tu máme. Mě, měla by to být sedmička. Pan De Jong tu však zatím není a on je v tomto klíčovou osobou. Takže si uděláme kratičkou eh, pauzu. Ale děkuji vám, že jste se dostavili. Děkuji i našim návštěvníkům. Jakmile tu pan De Jong bude, začneme tedy řešit otázku akčního plánu pro obchod ku prospěchu a všech aktérů. Uh, tak dámy a pánové, budeme pokračovat. Máme zde hlavní osobu k dalšímu vodu a to je zpráva z naší vlastní výborové iniciativy a reagujeme jí na sdělení eh, komise o Retail Action Plan. Eh, takže já vítám eh, našeho zpravodaje. Pak zde máme paní Hanslik za paní Koracu Bild, pak máme zde zpravodaje socialistického a, a je zde někdo za paní Lekárno, uvidíme. Tak a já jsem také stínovým zpravodajem, čili já až později. A já vítám Marie Rebendo z DG Markt Evropské komise, která se hloubkově zabývala touto problematikou. Velice rád vás zde vidím. A teď dostává slovo Denis Tion, aby nám řekl, jak dále naložit s, tímto, s touto zprávou. Hartelijk dank Malcolm en excuses dat ik een paar minuten te laat was. Het is... Děkuji, já se omlouvám, že jsem se dostavil o pár minut později, protože se dnes odpoledne koná několik jednání eh, paralelně. Je to samozřejmě pro eh, náš výbor nesmírně důležité téma, máme také už určitou tradici v této oblasti. Hmm, paní Koraca byl měla svoji zprávu na toto téma a je mým eh, pevným záměrem pokračovat eh, v jejich kolejích. Tato zpráva, paní Koracabelt, již hm, obsahuje řadu významných hm, doporučení, které musíme převzít tím akčním plánem, abychom se postarali o to, že bude zachována, bude zachována soudržnost s její zprávou, aby skutečně, abychom měli soudržnou linii IMKA. I když se možná nemůžeme dohodnout na všem, ale budeme pokračovat v diskuzích. Od vzniku akčního programu a schválení předchozí zprávy se věci posunuly. Teď je tady krize a obchod v Evropě byl tvrdě zasažen. E, snižují se příjmy a toho jsme svědky zejména v nepotravinářském sektoru, ale obecně také. A nelze to vysvětlit pouze eh, odklonem k internetu. Jistě internet je stále důležitější a má to své dopady na obrat. Některé obchody, které nemají internetovou službu, tak těm se většinou nedaří příliš dobře. Ovšem, jedním z našich cílů je aktualizace akčního programu. Tak, abychom eh, vzali v potaz, co se teď děje v ekonomice. Zejména bychom se měli podívat na malé nezávislé obchody. Já jsem eh, to i říkal, když jsem hovořil s komisí, jak chcete, ptal jsem se, jak chcete zachránit malé obchody. Máme řetězce, které jsou v potížích, ano, ale nejhůře jsou zasaženy krizí ty obchudky malé. A komise o to má zájem, ale neměli bychom příliš otálet, měli bychom přistoupit k činu, než bude pozdě. Než celý sektor malých nezávislých obchodků úplně zmizí. Co můžeme tedy udělat eh, v zájmu toho, aby tyto eh, obchody nadále existovaly? Co můžeme udělat, aby zůstala zachována rozmanitost obchodů? aby právo spotřebitele kupovat si potraviny, které jsou lokální, které jsou vyrobeny nedaleko, nedaleko třeba i pro obyvatele vesnic, aby toto právo zůstalo zachováno. Sektor malobchodu má významnou sociální a kulturní složku. Nedávno provedený výzkum ukazuje, že eh, frekvence tedy společenského kontaktu mezi členy společnosti klesá. Není již tolik veřejných knihoven, pošt. Zbývají už jenom obchody a restaurace. A eh, místa pro zábavu. To jsou poslední místa, kde se lidé mimo pracoviště ještě scházejí. Je důležité zachovat místa pro společenský kontakt Jistě můžeme podporovat internet a z hlediska růstu je to určitě dobré. Ale pokud budeme všichni nakupovat na internetu, bude to mít negativní sociální dopady. Vidíme, že to má také dopady na zaměstnanost. V malou obchodu máme jak nízko, tak vysoce kvalifikované pracující, což znamená, že to posiluje trh práce. Buď se smíříme s tím, že kamenné obchody zmizí a že budoucnost je v internetovém obchodu a že potřebujeme jenom ta, ty moly a obrovská nákupní centra, kde jsou jen ty mega obchody, a nebo přistoupíme k aktivní politice ochrany maloobchodu. A k tomu se kloním. Jistě, že je potřeba některé věci napravit. Obce mají možnost eh, dát určité výhody malým obchodům. V Rotterdamu jsme byli svědky toho, že zmizelo mnoho tradičních obchodů, nebo mizelo a pak se výrazně investovalo v této oblasti. I veřejnými orgány a do ulice znovu vrátil život. Protože to, že máme takové, to, že máme, otevřeme další supermarket, to neudrží eh, společenský život v našich ulicích. Je potřeba najít podnikatele, kteří jsou připraveni otevřít eh, obchudky s vlastními výrobky, možná dokonce výrobky, které sami vyrobili, a aby byla možnost je najít na určitém místě. To je něco, co eh, zákazníky láká. Takže Rotterdam je příkladem pozitivní iniciativy oblasti, která se potýkala s potížemi. V centru Rotterdamu nyní eh, má vzniknout největší nákupní centrum v této eh, části eh, Evropy. Takže samozřejmě ten tlak tam bude. E, není to tudíž politika úplně konzistentní a my bychom měli vnést soudržnost do této politiky, e, která má za cíl udržovat rozmanitost. Komise se zaměřila na dopady judikatury Evropského soudního dvora. To znamená, že nemůžeme přihlížet pouze k ekonomickým kritériím při udělování Eh, licenci pro obchody, ale musíme zohlednit jejich jedinečnost. Eh, musíme jim dát určitý prostor. A jde teď o to zjistit, jak daleko může vláda jít. Je možné třeba jim ulevit z nájmu, protože to je často problém pro ty nezávislé obchůdky, když jsou na nějakém atraktivním místě, tak eh, často se musí čelit nájmům, které si prostě nemohou dovolit. A pak často v důsledku toho centrech měst se opakují ty samé obchody, místo aby tam existovala rozmanitost různých obchůdků, které jsou spíš na okraji. Co s tím můžeme udělat? Jak můžeme zajistit spolupráci při eh, rozvoji eh, dané čtvrti, dané městské části? Svazy vlast, majitelů obchodu se snaží často spolupracovat na úrovni určitého, určité oblasti, a, ale často to, co se v praxi děje, pak naráží na problém politiky hospodářské soutěže a jeho zkreslování. Že jde o to zjistit, do jaké míry mohou být ty malé obchody podpořeny iniciativami, například iniciativami místních obyvatel a jak, eh, tomu, jak je může eh, podpořit vláda. Jaká státní pomoc by byla přístupná a přípustná v oblasti malého obchodu? Poslední, čeho se chci dotknout, je nekala soutěž. Zdá se, že nikdo tomu nevěnuje příliš velkou pozornost. Existují obrovské řetězce, které se vyhýbají eh, daňové povinnosti. Jako příklad můžeme uvést Starbucks ve Spojeném království. V Nizozemsku máme spoustu takzvaných coffee shopů, to je, jsou, to je trošku něco jiného, ale běžné kavárny krachují, protože eh, je válcuje Starbucks, a který navíc eh, nemusí platit žádné daně nebo ví, jak se jim vyhnout. Eh, mělo by to být, je tu tady zaměření na přeshraniční činnost také, proti tomu, ne, tomu nemůžeme nic vytknout. Jinak myslím, že má zpráva podpoří návrh komise v hlavních obrysech, ale doplníme ho ještě o některé další prvky. Eh, další část se týká nekalých eh, obchodních postupů. Je, uvádí se tu forum pro Eh, dodavatelský řetězec v oblasti potravin. Ehm, to je samozřejmě důležité téma a určitě tu dochází k eh, nekalým postupům, k určitým jednostranným změnám cenových dohod a eh, některých propagačních postupů, které, postupů, které jsou uvalovány na dodavatele a různé další nekalé postupy. Čím víc eh, se na to díváme, tím víc docházíme k závěru, že dobrovolné iniciativy by byly lepší než těžkopádná regulace. Neříkám, že bych byla proti další regulaci, ale v praxi mám pocit, že dodavatel, který se ocitne v nějaké svízelné situaci v důsledku toho, že eh, konkurence dělá něco nepřípustného, tak eh, tato postižená osoba se možná neobrátí na orgán tržního dozoru, protože když se to o vás eh, ví, um, ehm, hrozí, že eh, tedy zákazník se pak už na vás nebude obracet. Takže dobrá regulace je v pořádku, ale ne vždy je uvedena do praxe. Proto si myslím, že dobrovolné iniciativy, dobrovolná spolupráce jsou možná účinnější. Mít nějaký kontaktní orgán, s kterým eh, by mohli eh, obchodníci komunikovat prostřednictvím nějakých eh, mm, postupů na řešení sporu, by se to dalo možná ošetřit lépe a efektivněji než pouhá implementace nějakých norem. A ještě jedna věc, které, které se tady komise příliš nedotýká, to je otázka distribučních a zpracovatelských společností. Ty jsou tu přehlíženy. Zabýváme se tady tedy velkým malým farmářem versus velkým supermarketem, ale mohu vám říci, že nejde tolik o supermarkety a e, zemědělce, ale třeba firmy jako je Unilever. Když přihlížíme pouze k e, vztah, vztahům e, k tím producentem, tím farmářem, tak možná přehlížíme tu stranu která jako Unilever, která by se měla rovněž zapojit. Měly by se také podílet, protože pokud eh, nebudou v procesu zapojeni, eh, i ti, zapojeni i tito zpracovatele, tak ten řetězec je neúplný. Myslím, že je tedy důležité, abychom nepřistupovali, k, nenavrhovali příliš mnoho nové legislativy, ale spíš ne, k návrhům na lepší spolupráci. Supermarkety řekly, že jsou připraveny zvýšit ceny. Pokud eh, se na tom dohodneme, tak jsou ochotny přidat 5% eh, ceny, aby maloproducent měl záruku férové ceny za svůj produkt. Myslím, že to není možné, ale o tom nám snad řekne více komise. Protože tím bychom vytvářeli určitý kartel. Kdyby to však možné bylo, nebo i kdyby to možné bylo, těžko, těžko bychom mohli v době krize taková opatření hájit spotřebitele neustále eh, vidí, jak ceny rostou. Uh, well, thank you very much for that. Děkuji za komplexní úvod. Je dobře, že jste to všechno dopodrobná probrala. Ještě bych zmínil zelenou knihu, která uh, s tímto uh, akčním plánem souvisí a který musíme zvážit v souvislosti s touto zprávou. Teď diskuze stínových zpravodajů. Paní Hanslik jménem paní Koraca, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za slovo. Paní Koraca byl se omlouvá, že se dnes nemohla dostavit a požádala mě, abych vám poskytla aktuální informace jejím jménem. Paní Kratza Bild vítá že maloobchod je politicky významnou záležitostí, jakožto jeden z pilířů jednotného trhu, který podporuje růst a zaměstnanost. Tato zpráva ukazuje, že jakožto parlament máme velký zájem na posílení fungování maloobchodu, zejména z dlouhodobého hlediska. Paní Koraca byl vybízí paní De Jong, paní zpravodajku, aby rovněž vzala v potaz to, co se nám podařilo doposavat dosáhnout, například v jedné z jejich zpráv, která nese návrh za účinnější, efektivnější a spravedlivější maloobchod a e, také e, poukazuje na to, co je v tomto akčním plánu v této zelené knize. Domnívám se, že nejlepší výsledky je možno dosáhnout díky veřejno-privátnímu partnerství. Tato zpráva je šancí na další pokračování práce pro eh, rozvoj malou obchodu a pokračování v konstruktivním dialogu se zainteresovanými stranami. Srovnáme-li současnou situaci s situací, kdy jsme před třemi lety poprvé začali jednat o malobchodě, eh, vidíme značný vývoj. Malobchod si vede dobře i nadále, ale nemůžeme říci, že by se ho netýkala krize. Kromě toho eh, skandály s potravinami oslabily důvěru spotřebitelů a posílili eh, větší ostražitost. Spotřebitelé si přejí nejenom nižší ceny, ale chtějí také jako chtějí, aby dostávali hodnotu za své peníze, chtějí mít možnost porovnávání složení potravin, jakosti a trvanlivosti. Paní poslankyně se domnívá, že eh, v této souvislosti zde máme možnost širší eh, diskuse, které se týká například private labels, jejich eh, role v oblasti inovací a rozvoj private labels. Za skutečně zde rozhodují spotřebitelé či Eh, zda spotřebitelé tímto prostřednictvím dostávají eh, jakýsi širší obraz. Dále, podle paní eh, Koraci Bild, je také otázka přístupu k službám a zbožím v členských zemích. A jsou zde obavy například z nedostupnosti malých obchodů v určitých oblastech, případně vliv velkých řetězců a dále vliv velmi rozmanitého výběru. Dále je třeba pamatovat na to, že urbanistické plánování není kompetencí Unie a Unie by neměla zasahovat do otázce licencí a místního územního plánu. Nicméně stejně důležité je pokračovat v této debatě a pokoušet se vytvářet vhodné podmínky pro svobodnou a poctivou konkurenci a také pro svobodu volby pro všechny spotřebitelé. Kromě toho je třeba se zabývat také eh, nekalými obchodními praktikami v oblasti B2B a monitorovat proces samoregulace. V předchozích letech se nám podařilo dosáhnout mnohého na poli konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami, které v současné době nesou odpovědnost za větší spravedlnost v oblasti zásobování. Víme, že jsou to dobrovolné rámce, že se nadále tříbí a očekáváme netrpělivě konečný výsledek když se snažíme eh, o volnost eh, pohybu a volnost eh, biznesu, je třeba, aby zainteresované strany si je konaly ve protiravě odpovědně. Paní poslankyně se domnívá, že díky této zprávě je možné Eh, pomoci eh, plánu komise Retail eh, Plan a také můžeme pomoci odborávat bariéry. Paní poslankyně se domnívá, že by bylo vhodné pořádat každoročně kulatý stůl v otázkách maloobchodu. A zároveň by zde měli plnou debaty a ocenění vhodných postupů. Bude třeba zaangažovat všechny instituce a netrpělivě očekává paní poslankyně spolupráci s komisí a s členskými zeměmi. Paní poslankyně Koraca byl také netrpělivě očekává plodnou a konstruktivní spolupráci se spravodaji i stínovými spravodaji a eh, je přesvědčena, že takto plodná spolupráce skutečně nastane. Tolik jménem paní Koraci byl. Děkuji vám za pozornost. Děkuji eh, za obsažné vystoupení jménem paní Koraca Bild. Nyní paní Ergojen Perez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se s velkým eh, zájmem přečetla eh, tuto zprávu a vyslechla jsem si stínové zpravodaje. Já souhlasím s analýzou, kterou tady provedl pan De Jon, pokud jde o tuto tematiku, že bychom na to měli hledět komplexně, to znamená, že bychom měli vzít v potaz veškerou práci, která byla odvedena již dříve a samozřejmě používat zdravý rozum, to znamená pomocí něho hledat rovnováhu eh, mezi eh, velkými eh, obchody a malými obchody. Samozřejmě, že víme, že v krizové situaci je teď vše komplikovanější. Navíc vstupují do hry ceny a cenová politika. Ale je to také otázka otevírací doby, jak se tady o tom hovořilo, pokud se obchody snaží konkurovat se otevírací dobou. Já jsem také proto, abychom podpořili maloobchody, abychom podpořili malé drobné obchůdky, protože se domnívám, že jsou skutečně charakteristické pro naše města, vytvářejí společné prostředí, prostory pro eh, sdílení, pro komunikaci. Eh, a tak se domnívám, že ta analýza, která zde zazněla, také pozměňovací návrhy k této zprávě, myslím, povedou k vytvoření té správné rovnováhy, aby se nám podařilo podpořit malou obchod. Na závěr chci poděkovat za Eh, tento předložený akční plán eh, ze strany Evropské komise. Jsem ráda, že obsahuje těch 11 bodů, včetně usnesení Evropského parlamentu z roku 2011, eh, které se týká překážek, jež musí překonat maloobchodní podniky pokud jde o e, platby a tak podobně. Dále bych chtěla zdůraznit, že e, pro moji politickou skupinu je důležitá také problematika zlepšení pracovních podmínek a boj s stínovou ekonomikou v maloobchodě. Všichni víme, že malý obchod může nabídnout pracovní místa mladým lidem, lidem, kteří byli dlouho nezaměstnaní a na trh práce se vracejí. Proto se domnívám, že je potřeba do praxe zavést inovativní postupy v tomto sektoru a zároveň musíme také investovat do kvalifikace pracovníků v této oblasti. Dále je třeba připomenout, že rozpočtové škrty v oblasti vzdělávání a odborné přípravy eh, jsou krokem zpět, eh, povede to ke ztrátě na lidském kapitálu. A na závěr chci ještě jednou zdůraznit, že je třeba bojovat eh, s s černou ekonomikou a s daňovými podvody, jako řekl pan Dajon, a je třeba se zasadit o správné uplatňování pracovně právní a sociální legislativy. Těším se na návrh pana Cornelise de Jonga. Já předpokládám, že to bude vynikající zpráva, která zajistí vytvoření jednotného trhu pro maloobchod, který bude eh, pevný a plně bude respektovat práva spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Pan Lockegaard, ne, pardon, pan Menders jeho jménem pak pan Luners a nakonec paní Styler. Už nikdo další se nehlásí. Takže prosím, pane Mandersi, děkuji vám, pane předsedo. Musím omluvit pana Lockeharda, který eh, dnes nemůže být v Bruselu a já bych vám chtěl předat eh, jeho podněty. Pan kolega se domnívá, že eh, od komise odvedla velice dobrou práci a že je také dobré, že i náš výbor se o problematiku malou obchodu věnuje a zabývá se jí. Těch 11 bodů to je dobrá zpráva, ovšem musíme zajistit také subsidiaritu, protože evropská úroveň nám tady nestačí. Legislativa již existuje, ale je třeba zajistit eh, dotažení celé věci na národní úrovni, aby nedocházelo k uniformní volbě obchodů všude, protože teď jsme v situaci, kdy v Berlíně, Madridu, v Londýně jsou všude stejné obchody a souvisí to i s evropským nařízením. Je tedy potřeba udělat eh, pořádek v daňové oblasti, vypořádat se s daňovými podvody, s vyhýbáním se daňovým povinnostem, což eh, může proběhnout díky lepší koordinaci daňových úřadů. Ale dále je tu ještě jedna věc a to je role, kterou mohou sehrát spotřebitelé, protože ti sami rozhodují, kde budou nakupovat. A právě možná díky moderním komunikačním technologiím, smartphonům, televizi a tak dále, skutečně spotřebitelé rozhodují, kde a co budou nakupovat a mohou přispět k záchraně malých obchodů. Já eh, žiju v drobné vesnici, máme 1500 obyvatel, máme tam eh, drobné obchody jako pekařství a tak dále, ale ty už dnes v podstatě neexistují protože každý si autem raději zajede někam do supermarketu a místně nakupují už jenom drobnosti, které zapomenou. Ale to jenom ukazuje na to, že zřejmě si lidé nepřejí takovéto drobné, eh, drobné obchůdky. Možná bychom to měli zapracovat do školních osnov a vysvětlovat dětem, které budou budoucími spotřebiteli, jakou hodnotu takovéto drobné obchody mají v maloobchodě, obchodě jako opozice vůči obrovským eh, řetězcům. Konkrétní řešení v tuto chvíli nemám, byl bych rád, kdyby takové existovalo. Každopádně se těším na další spolupráci a doufám, že pan zpravodaj k tomu přistoupí pragmaticky a realisticky, prosím. Ich mich auch. Já jsem také ráda, že eh, a těším se na tu spolupráci. Myslím, že tady se stalo mnoho zajímavého a já bych mohla navázat na stínovou zpravodajku EPP. My bychom měli skutečně se opírat o to, co zde připravila paní eh, Koraca. Eh, nemusíme znovu vynalezat kolo. Eh, trošku mě chybí jedna věc, a to je vlastně úplně jenom jediná věc v souvislosti se zprávami paní Koracevět a sice to, že eh, mal obchod eh, také sehrává velkou roli v oblasti účinnosti, účinného využívání energie a přírodních zdrojů. A samozřejmě také v oblasti odpadů eh, mal obchod sehrává nikoli zanedbatelnou roli. Mnohé již bylo v této oblasti nedosaženo a my se tomuto tématu ještě můžeme dále věnovat. Já si myslím, že to je v podstatě to jediné, co bych tady ještě chtěla eh, připojit. Podporuji to, co bylo řečeno ke zaměstnanosti, eh, taky eh, pana Dionga. A tady skutečně má pravdu v tom, že je třeba se zamyslet nad tím, co všechno je možné nařízit. Mnohé se dá dosáhnout pouze na úrovni dobrovolné. Jinak eh, ještě k eh, panu Mandasovi eh, musím říci, že tady trpí zejména starší lidé a ne mladí lidi, i když tedy prostě se musí chodit daleko nakupovat. Kvalitní pravidla jsou samozřejmě důležitá a já mm, myslím, že tou zprávou Eh, doufám, eh, nepůjdeme tak daleko, eh, že bychom to ředili, poněvadž to téma už je docela prostudované a myslím, že k tomu nemáme co přidat. Tak a ještě několik poznámek ode mě. Já myslím, že tady se správně hovoří mnoha otázkách. Myslím, že je pravda, že je, si to vyžádá ještě dalšího rozpracování. Je tady mnoho eh, nového, například je ten potravinový řetězec a věci, které zajímají spotřebitele v této souvislosti. Také vyjednávání, eh, které se týká eh, dodavatelských řetězců potravin, tak já myslím, že tady jsme Eh, lecos eh, dojednali, ale my třeba máme ve Velké Británii nyní ombudsmana, eh, potravinového ombudsmana a tady se jedná o zjišťování a zachytávání osvědčených postupů. My nemáme evropskou legislativu v oblasti B2B, čili tady to je skutečně jenom o obchodní praxi. Eh, my se třeba zabýváme takovými věcmi, jako je zavádějící reklama a podobně. Myslím si, že eh, ty důležitější věci se budou týkat eh, dostupnosti trhu. A mnohé bylo učiněno zejména v oblasti konkurence máme zde rámce, eh, dále mm, hovořili jsme o eh, distribuci značkového zboží, eh, pokud se týče malých obchodů, tak ty se třeba mohou specializovat na určitou značku. A otázka je také, do jaké míry je toto zboží k dispozici také online. Já jsem hodně Eh, dlouhou dobu eh, se zabýval eh, prodejem vozidel a to bylo někdy v 18 letech a tady je součástí problematiky jaksi mocenská rovnováha mezi mal obchodem s automobily a mezi jejich dodavateli, čili týkalo se to vybavení showroomu, eh, slev, eh, cen za náhradní díly a tak dále. Čili já myslím, že to všechno bude třeba eh, zde také ještě se tím zabývat. Jinak myslím si, že paní eh, Koraca Bolt eh, Belt se mnohým z toho už eh, zabývala. Dále, pokud se týče udržitelnosti a označování, etiketování, komise zde zmiňuje pět klíčových faktorů udržitelnosti. A my eh, v spotřebitelské agendě mm, tomu budeme samozřejmě eh, věnovat eh, zvláštní pozornost. A my samozřejmě jsme, máme se výbor, který je zodpovědný za ochranu spotřebitelů, čili tady jde o posilování spotřebitelů. A nyní jde také o problematiku interakce a o uvolnění potenciálu online distribuce a marketingu. A e, je možné otevřít trh, že prostě malý specializovaný malobchodník se může stát e, hráčem na globálním trhu a máme zde mnoho takových příkladů, kdy došlo k opravdu e, expanzi díky tomu, že objevili potenciál internetu. Denis hovořil o tom, eh, jak podporovat drobné maloobchodníky. Já ovšem si nejsem jistý tím, jestli je to opravdu ta správná otázka. Otázka je spíše, co brání malým eh, maloobchodníkům v růstu. Protože malý to, jak si není eh, to, o co nám jde. Nám jde o kvalitu výběru. A, takže to je, to, je, to je otázka, Eh, nastavení správné rovnováhy. My nyní zjišťujeme, že mm, takovou eh, roli velkých malobchodníků je to, že dokážou přilákat velké množství zákazníků a Eh, v podstatě jde o, eh, jaksi, o provoz na, eh, tedy v obchodech, jaksi zvyšování toho provozu, zvyšování obratu zákazníků, o to vlastně jde. A to je de facto dáno tím, co je možno nabídnout, prostě nabídková kombinace. Čili já myslím, že tady je spousta všelijakých výzev a můžeme se tím zabývat. Eh, paní Styler by nám k tomu chtěla něco říci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také zpravodaje a stínovým zpravodajům. Skutečně jsme z různých kultur a vnímáme věci jiným způsobem. To jsou věci, které je potřeba připustit. Je to aspekt, který tu nebyl dostatečně rozveden. A to, jak povzbudit ty mikropodniky, aby byly schopny se eh, prosadit a uchytit. Je důležité sdílet eh, povědomí. U nás Carnegie Trust se zhostila iniciativy, pustila se eh, do projekty tu Teston 2013 je otevřen lidem ve věku 16 30 let, kteří mají nějaký inovativní nápad a bylo to otevřené, tedy předkládání eh, nabídek několik měsíců, pak z toho bylo vybráno 10 eh, nejlepších návrhů, každý dostal 1000 liber a 20. až 30. se tyto, ob, budou, tyto obchody budou mít tři dny možnost konkurovat a kdo vyhraje, tak dostane 10 tisíc jako eh, určitou první investici. Je to možnost eh, si otestovat to, co nabízejí. A kromě toho, kdokoliv se pustí do této cesty, a nebylo to jen u nás, ale v celém Spojeném království, kde, v celé zemi, kdy se lidé mohli hlásit a pak bylo vybráno těch deset finalistů, kteří dostanou tu příležitost. Ale musí to být i další věci. Lidé určitě provádí, dělají ty, tyto, tu takovou činnost, takže kdyby se chtěl kdokoliv další zúčastnit této iniciativy, pokud máte o ní zájem, tak eh, Carnegie Trust jistě eh, bude ráda. Je to tedy inovace, tyto multiplikační myšlenky, já si myslím, že ano, že nám takové myšlenky pomohou, stejně eh, jako další věci, které tu dnes byly tedy nadneseny. Takže pokud máte zájem, můžete si to snadno vygooglovat a podívat se na to, jaká je nabídka. Že tyto iniciativy, které jsou o tom, jak sdílíme osvědčené postupy napříč Evropskou unii, to bychom se měli snažit zařadit do naší diskuze o malobchodu. Děkuji za tento praktický, velmi, velmi zajímavý eh, příklad. Snad nám eh, nás pravíte o tom, jaké to mělo výsledky, když se nebudeme moci osobně zúčastnit. Ještě někdo se chce vyjádřit, Antonio? Děkuji, Malkome. Toto je opravdu nelehká otázka. V podstatě je tu tlak eh, na maloobchod, na zničení malých obchodů. Není to jen urbání koncentrace ve městech a eh, daňové systémy které napomáhají opět koncentraci eh, daňových úniků v zemích, eh, které eh, se stávají hostiteli těchto firm. 20 velkých podniků, z 20 velkých podniků na, na burze v naší zemi, tak 17 z nich má daňové sídlo v Nizozemsku, vzhledem k určitým výhodám. Některé země stále ještě mají kulturu každodenních nákupů v malých obchodech, třeba v Polsku, ale všech, veškeré trendy eh, jdou proti zachování eh, těchto malých obchodů. Proto nezbývá, než určitou, určitou, mít určitou revoluční metodu, revoluční přístup Eh, existují regionální programy na modernizaci malého, malou obchodu na místní úrovni. To byly zajímavé iniciativy, ale maximálně tak na nákup nových počítačů a bylo to spíš kosmetická záležitost, nestačilo to. je zapotřebí silnějšího koordinovaného úsilí, aktivizace regionálních fondů a také kroků na poli daňovém. To má daňová spravedlnost. Veškeré úsilí je vítané a to zejména v dobách vysoké nezaměstnanosti. Každý malý obchůdek, který zavře dveře, znamená ztrátu tří dalších pracovních eh, míst a za to pak eh, musí platit systém sociálního zabezpečení, což znamená ztrátu jejich eh, ztrátu jejich vkladů do systému sociálního zabezpečení, ztrátu příjmů z DPH a kromě toho i ztrátu eh, těch peněz z jejich nájmu. Je to tedy čistá ztráta. To se musíme snažit omezovat. Vítám veškeré úsilí zpravodaje stínových zpravodajů. Uh, Nyní paní Rebender, Chcete se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo, nebo něco doplnit a poté předám slovo panu Mandersovi. Ale to až úplně na závěr. Tak prosím, děkuji. Já jsem se se zájmem vyslechla vystoupení jednotlivých poslanců. A jsem velice ráda, že Evropský akční plán pro obchod je vnímán takto pozitivně. My to chápeme jako pokračování určitého procesu, který vždy podporoval tento výbor a celo, celý Evropský parlament, což jenom dokládá význam maloobchodu. A paní Korata byl eh, byla eh, zásadní pro práce nad touto problematikou. Ještě jednou tedy váš aktivní přístup vítám a chci vás ujistit, že i Evra, i Evropská komise chápe, že jediná cesta kopředu je další spolupráce, takže budeme se zájmem sledovat eh, jednání kolem kulatého stolu ohledně maloobchodu a další práci také v rámci skupiny, kterou teď zakládáme, jakožto součást Evropského kulatého stolu a se vypsali a vydali výzvu pro účastníky, aby se přihlásili, pokud mají zájem. Dále jsem si zaznamenala to, co říkal pan Dion, který by se přál zaktualizovat současné politiky, aby vzali v potaz vývoj na trzích. Samozřejmě, že každá politika musí být průběžně aktualizována, aby mohla reagovat na vývoj na trhu. Dále mě zaujala diskuze o malých obchodech. Tady je důležité zjistit, jaké jsou tu ty niky na trhu a kde by se mohli realizovat drobní podnikatelé a tak podobně. Samozřejmě, že se teď nemohu vyjádřit úplně ke všemu, co zaznělo v této bohaté diskuzi, ale vše jsem se pečlivě poznamenala a zohledníme to, až budeme pokračovat v práci v rámci komise. Už jsem říkala, že zakládáme tu skupinu. Ta skupina bude monitorovat naplňování Evropského akčního plánu pro obchod a bude také dbát na průběžnou aktualizaci. Jinak mě velice zaujaly vaše poznámky k dobrovolným iniciativám a to, že je chápete jako velice důležité, pokud jde o uplatňování řádných podnikatelských postupů. Brzy skončíme konzultaci k naší zelené knize. Dostali jsme na dvě stěny nejrůznějších reakcí, hodně z potravinářského odvětví, ale i z dalších sektorů, o kterých jste um, hovořili, například eh, z průmyslu automobilového. Teď tedy zvažujeme, eh, co eh, s těmi výstupy uděláme. Kromě toho máme k dispozici také právě dokončované posouzení dopadu. Kromě toho vezmeme v potaz i diskuze ve vašem výboru. Jsem velice ráda, že jste podpořili dobrovolné iniciativy, protože to vždy podporovala také Evropská komise, ačkoliv se domníváme, že třeba zohlednit veškeré aspekty, proto provádíme posouzení dopadu to by bylo možné ty dobrovolné iniciativy nějakým vhodným způsobem doplnit. Jsem rovněž ráda, že jste se zmínili o přístupu spotřebitelů, což je pochopitelně velice důležité pro váš výbor. Protože, jak víme, tak spotřebitelé si řídí celou řadu věcí, která se týká naší problematiky. Mohla bych se vyjadřovat dále ke všem zajímavým návrhům, které tu zazněly, ale možná zůstanu u toho, co jsem již řekla a jenom doplním, že využijeme veškerých vašich podnětů, protože i doposavat jste významným způsobem přispěli k naší politice Já myslím, že tedy můžeme dále spolupracovat na průběžné aktualizaci této politiky. Pan předseda, děkuji. Určitě budeme rádi, pokud budeme všichni informováni například eh, o ukončení procesu konzultace. A teď už předám slovo Denisovi, aby vše krátce uzavřel a informoval nás o časovém harmonogramu. Já to řeknu stručně, pane předsedo. Je poměrně zřejmé, že řada dodatečných pozměňovacích návrhů o udržitelnosti, zaměstnanosti, spotřebitelských aspektech. Jsou něčím, s čím nemohu nesouhlasit. Jde jenom vždycky o to, jak respektovat ten formát a počet, počet eh, znaků, který eh, je povolený. Pokud jde o eh, harmonogram, o časový rámec, tak máme datum 10. července pro překlady, zvažování návrhu v září a lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. září 12 hodin. Dále pozměňovací návrhy dva, budou, eh, budeme o nich hlasovat 25. pak budou kompromisní návrhy. Eh, tady jsme měli žádost ještě od výboru Ample na eh, prodloužení toho procesu, takže to máme 17. Pak schválení na IMKU je 5. listopadu a na plenárním zasedání až v prosinci. A to je proto, že výbor MPL chce eh, vyprat, návrh eh, stanoviska. Takže to pozměnilo ten časový rámec. Je dobré, že se tady odkazuje na výbor Empl, možná také výbor Agri by se do toho chtěl pustit, nebo možná dokonce i výbor Envy, pokud je nebude příliš zaměstnán jinými věcmi. Všechny tyto věci budeme muset zohlednit. Já, vás, já vám ještě jednou děkuji. Děkuji všem i komisi. A nyní přistupme dál k dalšímu legislativnímu návrhu, což je návrh směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru. A e, zpravodajem je Jorgo Chacimakakis. A je tady, e, tady řada stínových zpravodajů. Pan Bilan, akorát pan Bilan tu není, ale myslím, že budu moci přispět i já bez dalších průtahů. Tudíž dávám slovo panu Chacimakakisovi, aby nás seznámil se svým návrhem. Děkuji. Pane předsedo, nechci hovořit o významu této záležitosti, protože to už jsme udělali několikrát. Takže dovolte mi, abych se pustil rovnou do výsledku našeho zasedání stínových zpravodajů z 14. května. Byli tam všichni a já opravdu děkuji stínovým zpravodajům za spolupráci, nebo to vedlo přímo k výsledku, který, se kterým vás tu chci seznámit. Obdržel jsem od kolegů skvělé vstupy, které jsem se snažil do zprávy zařadit. Všichni jsme se shodli na tom, že základem, právním základem bude legislativa pro vnitřní trh. Hlavní důraz je kladen na několik otázek. Rozsah působnosti, monitorování a oznamovací povinnost, postihy. Dále Eh, přeskum směrnice a konečně definice. Začnu rozsahem. Měli jsme všichni dojem, že zvolený rozsah, eh, rozsah zvolený komisí je příliš restriktivní a nedostatečně vyčerpávající, takže neslouží dostatečně tomu původnímu záměru. Rozšířili jsme tento rozsah na veškeré eh, webové stránky orgánů veřejného sektoru do roku 2020. Abychom byli schopni zvládnout tuto výzvu, zavedli jsme nový rozsahový model, jehož prostřednictvím musí tyto webové stránky fungo- na federální úrovni by měly být přistupné už do roku 2016, na regionální úrovni 2018 a na místní úrovni eh, do roku 2020. Hlavní opozice byla od těch místních orgánů, mm, proto dostanou více času. Trochu jsme změnili filozofii a také díky komisi která přispěla k nalezení řešení. Myslím, že to řešení je nakonec opravdu dobré. V mnoha zemích není rozdíl mezi tou federálním, regionální úrovní. Myslíme si, že největší, nebo ta valná většina transformace už bude ošetřena. Jdeme ještě o krok dál a v příloze máme ještě další seznam základních služeb veřejnosti, které jsou operovány soukromými aktéry. To byla tedy velká diskuze těch eh, veřejných služeb soukromých subjektů. A do 2020 i tyto soukromé, soukromí, soukromé subjekty, které působí v oblasti dodávání vody, elektřiny a plynu, poštovních služeb, elektronické komunikace, a služeb základního bankovnictví a pojišťovnictví, základního, středního a vyššího vzdělávání, statutárních eh, systémů sociálního zabezpečení, zdravotních služeb a péče, služeb péče o děti budou muset být hm, pokryty s jednou výjimkou. A to jsou mikropodniky, které mají maximálně 10 zaměstnanců do roku 2020 jakákoliv internetová stránka, která poskytuje veřejnou službu, musí být eh, takto veřejně přístupná. Byly by to i závazné závaz, závazky a povinnosti, například pokud je o přístup pro osoby s postižením, tady pokulháváme trošku za zbytkem světa, měli bychom eh, to dát do souladu s našimi mezinárodními závazky. Teď další část, to je monitorování a um, oznamování, to byl další nedostatek, který, na který jsme upozornili. Tady bylo rozumné to rozdělit a zavést dva samostatné články o monitorování a oznamování. Tím je to čitelnější. Takže nejprve monitorování. Členské státy prvně stanoví příslušný orgán, který bude monitorovat implementaci směrnice, což je v souladu se zásadou subsidiarity. Stanovený příslušný orgán a každý členský stát si může rozhodnout, který to bude, bude zodpovídat také za následné řešení stížností ze strany uživatelů, případně dalších subjektů na neplnění podmínek zajištění přístupu. Tento mechanismus eh, pro stížnosti by měl umožnit i osobám s postižením, které jsou hlavní cílovou skupinou, aby podávala zprávy o přístupnosti či nepřístupnosti těchto stránek. Je to tudíž dosti otevřené a oni sami mají právo oznamovat a se na příslušné orgány. Členské státy přijmou kroky nezbytné k informování o možnosti předkládání těchto stížností. Ale komise jako taková ustaví pracovní skupinu sestávající se zástupců komise a zástupců členských států, to znamená zástupci příslušných orgánů, ti se budou pravidelně scházet, na, z iniciativy komise a budou se informovat eh, o výsledcích vyměňovat si nejlepší osvědčené postupy. To je něco, s čím se v původní verzi nepočítalo a my jsme to do této směrnice zařadili. A teď se tedy dostavme, eh, přejdeme k otázce oznamování. řekli jsme nakonec pravidelně, nikoli pouze ročně nebo obročně, aby to bylo otevřené trochu, abychom nevytvářeli další byrokratickou zátěž. Členské státy si mohou vybrat svůj vlastní rytmus, vlastní eh, frekvenci, ale ta zpráva musí být veřejná, musí být k dispozici v přístupném formátu, tak aby kdokoliv má zájem měl přístup eh, k těmto zprávám a mohl případně podat stížnost. Další složkou jsou postihy. Původně se s postihy nepočítalo. Členské státy mají sami stanovit pravidla postihu, která se vztahují na porušení pravidel této směrnice a mají přijmout eh, všechna příslušná opatření k implementaci těchto postihů. To je metoda, která existuje i v jiných eh, oblastech evropské legislativy. Za další, to je přeskum směrnice. Nový prvek, který bychom jakožto parlament rádi přispěli, včlenili. Ta, ten přeskum má být každé tři roky, nebo po třech letech, kdy by měla vzniknout hodnotící zpráva komise. Evropský parlament by měl dostat zprávu od komise, aby se vidělo, jestli české státy splnily eh, cíle vytyčené směrnicí. A konečně otázka definic s ohledem na nový rozsah působnosti. Jsme e, zavedli nové definice, nebudu je číst, jenom řeknu, u jakých slov se to týkalo. Tak zaprvé samotná e, přístupnost internetových stránek, web accessibility, dále jsme definovali public sector body, definovali jsme také ty eh, internetové stránky, stránky patřící eh, těmto eh, veřejným orgánům a pak, aby jasně bylo jasně řečeno, co jsou to ty základní veřejné služby. Dále technologie, která má usnadňovat přístup, takzvaná assistive technology. To, tady jde o to, že ne, neřešíme pouze webové stránky přímo z počítače, ale také z mobilních zařízení, kde se musí počítat s, i s autentifikací pladeb. Dále definice eh, týkající se obsahu webových stránek a toho, o jaké stránky jde, tak tomu pokud jde o ty příslušné webové stránky Website Concern, to znamená všechny verze těchto stránek, včetně těch, které jsou přístupné mobilním zařízením nebo jakkoliv jinak. Tím pádem se přihlížíme nejen k minulosti, současnosti, ale částečně i k budoucnosti. nadcházející litevské předsednictví tuto legislativu zařadilo mezi priority a máme plnou důvěru v to, že eh, toto další předsednictví, tedy řecké předsednictví, že dokončí tu legislativu. Omezme, odbourejme bariéry na internetu pro ty, kteří eh, z toho budou mít prospěch. Děkuji. A nyní stínový eh, zpravodajové nejprve Rafael Třeškovský, prosím. First, <clears throat> first let me... Tak, eh, dovolte, abych začal omluvou. Já hned, jak mě domluvím, musím běžet do výboru AFKO, kde se projednává moje zpráva. Tak a především chci poděkovat eh, zpravodaji, neboť eh, my jsme spolupracovali poměrně úzce a de facto jsme si přáli, aby tato zpráva byla trošku ambicioznější. Nicméně já de facto všechny obavy sdílím a také všechny, eh, všechny myšlenky, jaké pozměnit návrh komise. Tak, pokud se týče definic, my hovoříme o národních, regionálních a lokálních, tedy lokální úrovni. Já tedy eh, znám německá specifika, ale eh, když se zamyslíte nad tím, jaké problémy mají veřejné orgány s přístupností, tak eh, a máme tady problémy na úrovni národní a regionální a potom tedy eh, místní, tak já nevím, jestli eh, je to dobře takto rozlišovat, protože eh, vlastně jsou to hlavně ta místní úroveň, kdo má problémy. Já myslím, že bychom si měli vystačit se dvěma kategoriemi, tou regionální, a e, potom tedy jenom tu lokální. Já myslím, že to stačí. Pak budeme moci se přiblížit e, názvosloví e, nut tedy těch vyšších územně správních celků. Já bych ještě dodal něco o čem jsme už hovořili dříve. A sice to jsou eh, věci, které nebo místa, která jsou kofinancována z evropských peněz. Pokud se týče spravodajské, tedy povinnosti reportingu, tak eh, já bych tam možná to upřesnil, aby to bylo, já nevím, v periodu 2-3 roky, prostě eh, ano, je tam napsáno pravidelně, já si, že bychom měli být ale konkrétnější. Co se týče mikro podniků, těch nejmenších podniků, a tady je taková výjimka pro ně, já musím říct, že eh, jsem eh, to konsultoval také doma a eh, ono by to mohlo být problematické. Totiž pokud se týče zdravotnictví, máme mnoho lidí, kteří prostě mají jaksi potíže fungovat eh, jako osoby samostatně výdačně činné. A mm, respektive dělají to mm, takovým tím systémem, eh, který v Česku nazývám švart systémem, čili jsou podnikem, ale v rámci toho podniku fungují jako eh, subdodavatelé na živnostenský list. Takže já nevím, třeba eh, když tedy eh, hovoříme, řekněme, o eh, nemocnicích, což třeba takto se to děje v Polsku, tak asi mm, neměli bychom uvažovat tady o tom. Měli bychom uvažovat o něčem přesnějším a já tedy bych řekl, nevylučovat je předem, ale dát tomu více času. No a poslední věc ještě mobilní aplikace a tady musím říci, že jsem to trošku konsultoval s experty, aby ta definice byla co nejjasnější. Jde o to, že pokud hovoříme o mobilních aplikacích, o webových stránkách v verzi pro eh, mobilní telefony, tak to je jedna věc. A když hovoříme o opravdových aplikacích, tak to je trošku něco jiného a experti říkají, že tam je jiný standard, to je standard AT, eh, AG, čili eh, prostě pokud hovoříme o webových stránkách mobilní verzi, o kterých samozřejmě musíme tady hovořit, ale pak je tady ještě ta problematika nebo okruh mobilních aplikací a to je něco úplně jiného. Čili opravdu pozor na to s těmi standardy a navíc tím poněkud rozšiřujeme eh, dosah eh, té směrnice. Nevím, jestli je to přijatelné. Já tedy bych to podpořil, ale musíme dbát na podrobnosti. Či to jsou takové drobnosti a to ne ten větší problém je opravdu to rozdělení úrovní národní, lokální zbytek jsou detaily, ale přesto i jimi bychom se měli zabývat více. Děkuji vám. A omlouvám se, že musím jít, ale určitě se ti budu zabývat dále. Ano, ano, určitě se ještě uvidíme. Ano, chápeme, že máte povinnosti vůči ústavnímu výboru. Eh, pan eh, Jose Ramon. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat panu zpravodaji, panu Chaci Markakisovi, za skutečně vynikající práci, kterou odvedl na této zprávě. Jeho práce nám do značné míry usnadní pokročit v této oblasti směrem ke schodě nad silně definovaným návrhem s přesným obsahem. Na dřívějších zasedáních už jsem vyjádřil svůj názor, pokud jde o to, jakým způsobem bychom měli pokročit, pokud jde o obsah směrnice, o její rozšíření, že bychom měli také eh, posílit podmínky, aplikace a následné monitorování a kontrolu. Proto se domnívám, že je třeba upřesnit, jaké veřejné instituce budou odpovědné za provádění této směrnice a za eh, monitorování situace. Zejména jde o to, aby se usnadnil přístup handicapovaným, jejich organizacím a aby se tímto způsobem eh, zlepšila kontrola provádění této směrnice. Pokud jde konkrétně o tuto zprávu, tak já e, jsem proto e, výroční e, hodnocení alespoň z počátku, protože tato směrnice má velice širokou působnost a proto se domnívám, že Především v těch eh, v prvních fázích je třeba dbát na řádné dodržování. Pokud jde o rozsah působnosti této směrnice, zde se shoduji s panem zpravodajem, že je potřeba rozšířit seznam, který je zde uveden. A eh, co se týče nových webových stránek, tak ty je třeba nastavovat řádným způsobem hned od počátku A s tím tedy souvisí ten eh, seznam, který by měl být uveden v příloze směrnice. Co se týče té státní, regionální a místní úrovně, tak se domnívám, že ta státní a regionální úroveň je ve většině případů dostatečná na té místní úrovni je třeba zvážit možnost definovat eh, místní úroveň eh, nebo místní oblast eh, podle počtu obyvatel, které tam, kteří tam žijí a definovat to podle jednotlivých států, protože ta, se to může dosti lišit. Můžeme tam nastavit třeba hranici 100 tisíc obyvatel, a podle toho nastavit eh, lhůty pro provádění v těch větších městech nad 100 tisíc by ty lhůty měly být kratší než u eh, obcí a měst pod 100 tisíc obyvatel. Pokud jde o tyto lhůty, tak myslím, že by bylo dobré být ambicioznější, než eh, nyní uvádí pan zpravodaj. Ten hovoří o letech 2018 a 2020, což podle mého názoru jsou příliš dlouhé lhůty, měli bychom být náročnější a já osobně jsem proto, abychom tyto lhůty zkrátili. Například na roky 2016, 17 či 18. A úplně na závěr se shoduji s panem zpravodajem v tom, že je potřeba usilovat o provádění této eh, směrnice také z hlediska nových mobilních technologií, případně dalších inovativních technologií, které se rozvíjejí. To by mělo být v té směrnici jasně uvedeno. Pokud jde o seznam v příloze, zde se shoduji s názorem pana zpravodaje. Možná jedna drobná oblast by mohla být vylepšena a to je jedna z definic, eh, například celoživotního vzdělávání, eh, ta otázka informačních eh, míst v cestovním ruchu nebo ta problematika kulturních center. Tady si myslím, že bychom to mohli trochu zpřesnit, ale jinak si myslím, pane předsedo, že se v zásadě již nyní s panem zpravodajem shoduji a že se sem možná předložím pozměňovací návrh, ale čistě jenom proto, abych lehce dopřesnil některé záležitosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, pane kolego, za vaše vyjádření a předávám slovo panu Engstremovi za zelené. Děkuji. I já chci poděkovat panu zpravodaji. Já si myslím, že ten návrh vypadá skutečně velice dobře a chci říci, že když jsme o tom doposavat diskutovali, tak já jsem kdy eh, byl za to, co říkala komise, začít s omezeným počtem webových eh, stránek a pak eh, doufat v takový přirozený dominový efekt na bázi dobrovolnosti. Ale nakonec jsem svůj postoj změnil poté, co jsem hovořil s Evropskou unii eh, slabozrakých, eh, kteří mají poměrně rozsáhlé eh, zkušenosti a ví, že řada opatření se doposavat neprosadila, nepříliš dobře funguje. Takže jsem změnil svůj názor a opravuji to, co jsem řekl dříve k této směrnici. Jinak se domnívám, že vše v té zprávě, jak je tam naformulováno, nyní je v pořádku. A pokud budu předkládat pozměňovací návrhy, tak to budou spíše k drobnostem než zásadním věcem. Děkuji. Děkuji. Nemáme tady žádné další stínové zpravodaje, takže předám slovo panu Iliasi Jakovidičovi za komisi. I note uh, Tak eh, eh, velké eh, ambice jsou veřejné a vidím, že jste se hm, de facto naprosto odchýlili od komise, která chtěla jaksi využít eh, menšího měřítka a potom postupného šíření, to jsme chtěli my. Vy zjevně této logice nedůvěřujete. Vy jste se eh, konzultovali s národní a jinou, eh, jinými úrovněmi. Nicméně dobře máte jiné, jinou strategii a výsledek ovšem by měl být takový, na tom výsledku se shodujeme. Já eh, vám řeknu, proč my jsme zvolili ten minimalistický přístup. Eh, to znamená eh, s mm, poměrně malým počátečním dopadem. Tak to je proto, že to určitým způsobem je to třeba sledovat. Máme zde konečný počet webových stránek, které chceme sledovat a pokud budeme, dáme úplně všechny veřejné stránky plus určité eh, privátní stránky, které s tím také souvisí. A otázka je, jak to budeme dělat. Bude to vlastně sledování a sbírání stížností, anebo nějaké praktické monitorování ze strany členských zemí. A to už asi nebude zcela proveditelné. Z těch pozměňovacích návrhů nevyplývá, jak by to mělo fungovat ty návrhy nejsou tedy jasné. My chceme vlastně mít skutečně omezený počet obojí stránek, které chceme po určitou dobu sledovat. Ještě budeme tedy diskutovat o tom, jestli by to mělo být záruční období nebo jak. My eh, vítáme mnoho dalších myšlenek, zejména v oblasti mobilní, ale chtěl bych varovat, jakmile začnete eh, zasahovat do těch eh, aplikací, jak říkal pan Třaskovský, dostaneme, dostaneme se mimo, mimo hranice standardů, které bychom chtěli zavést, standardů, které bychom chtěli zavést na společném trhu. Prostě chceme eh, mít vnitřní trh eh, založený na jedné specifikaci, to jsou ty webové stránky, ale aplikace to už je něco úplně jiného. Takže mm, musím říci, že tedy eh, přístup na určité webové stránky prostřednictvím aplikací, to už je mimo mm, náš dosah, mimo tuto působnost. Dále bych chtěl říci, že Eh, pokud jsme příliš ambiciozní, pak je tedy otázka, jak na to zareagují členské země. A myslím si, že rozdíl v pohledu je mezi členskými zeměmi a parlamentem natolik rozdílný, že se to nepodaří urovnat během dalšího pětiletého období. Nejvíc bude to práce na léta a léta. Jinak samozřejmě eh, většina těch Ehm, připomínek se shoduje s tím naším konečným cílem. Já se omlouvám, že jsem si musel na chvilku odskočit, takže mi to uniklo. Já ehm, jsem dnes ráno zasedání s litevským předsednictvím. A vzhledem k jejich pracovní náplně já se kloním k návrhu komise ohledně toho, co můžeme dosáhnout. Záleží samozřejmě na tom, na co si troufnete nebo co chcete jako zpravodaj, jestli chcete vyslat silný eh, politický signál, ale pak to eh, bude odloženo okledu až do příštího parlamentu, anebo jestli chcete pokročit teď. Já myslím, že potřeba opravdu si popovídat s litevským předsednictvím, eh, abychom viděli, jak s tím dál. Ale jak já tomu rozumím dnešního dopoledne, tak já si myslím, že oni to nevidí jako prioritu oproti některým dalším věcem, jako jsou elektronické podpisy například. Takže byste musel přesvědčit o tom, eh, že to priorita je. Ale nechám to na vašich schopnostech. Chcete říct něco na závěr? Ano, děkuji, pane předsedo, děkuji za povzbuzení Eh, v tom, abych tady hovořil s litevským předsednictvím, ale neměla by se, nemělo by se z toho stát nějaké vydírání. Jestliže jsou některé členské státy, které říkají, že to může být nákladné, těžké, a jestliže nás pak budou vydírat, tak pak to skutečně odložíme do příštího, že, že se to tedy odloží do příštího období, no tak to řekneme těm lidem, kterých se to týká. Řekneme jim to, protože to, co tady děláme, není nadměrně ambiciozní. Já jsem nesmírně vděčný všem připomínkám, za všechny připomínky kolegů. Chápu, že tu může být užší prostor pro lepší, lepší definice, co myslíme regionální úrovní. Pokud členské státy mají takový eh, skutečně pocit ohrožení tímto návrhem. tak mohou dát možná regionální a národní složku dohromady a bude to na 2016. A pro některé lidi je to velmi pozdě. Čili eh, vydírání nepomáhá. Pomáhá spíš vyjednávání. Souhlasím s tím, že bychom mohli mít lepší definice, tom, co říkal pan Ramon, eh, pokud je o to oznamování, to chtěli členské státy, aby neměli tu povinnost eh, oznamovat ročně, ale pouze pravidelně, takže jsou tady, již se rýsují tady některé prvky, kde jsme ustoupili a šli eh, směrem, kteří přejí um, členské státy. A pokud jde o aplikace, tak eh, to je záležitost, která zatím je trošku nad rámec tohoto, to je něco, co bychom museli přeskoumat, pokud se to tam zařadí, jestli se to tam má zařadit některými pozměňovacími návrhy, ale obecně si myslím, že, že to bylo na seznamu priorit předsednictví a já myslím, že by se nám mohlo podařit dospět k nějakému výsledku, ale potřebuji vaši pomoc a podporu i vaši, Malkome, protože jak jste viděl, tak stínoví zpravodajové jsou zajedno. Potřebujeme i podporu předsedy. Děkuji. Jsem vám k dispozici. Teď jenom bychom si potvrdili harmonogram 3. července pozněvací návrhy, které zvážíme 20. 5. 6. prosince a pak hlasovat budeme v listopadu. Takže dost času k dalším diskuzím. Máme opravdu nabité odpoledne, pokud jde o projekty v oblasti IT, protože nyní přistupujeme k dalšímu bodu, který se týká značného množství návrhů ehm, zprávy paní Galo o elektronické identifikaci a důvěryhodné e, službě. 311 pozměňovacích návrhů, včetně vašich, mě to trochu zaskočilo. Uvidíme, co s tím. Kolik stínových zpravodajů je mezi námi? Paní Venegas tu není. Pan Pusoj. Engstrom a já jsme ještě tady. Takže to tady budeme jistit. Paní Galo. Jak je váš názor na tyto pozměňovací návrhy? Je tady Andras Sevida, který je tu s námi pravidelně. Takže prosím, Mariel, máte slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já se, uh, jsem potěšená, počtem pozměňovacích eh, návrhů, které byly předloženy k tomuto nařízení, který se týká elektronické identifikace a důvěryhodných služeb online. Svědčí to o velkém zájmu o toto eh, téma, eh, zejména po prvním čtení. To svědčí také o společné vůli přispívat k dosažení jednotného trhu v digitální oblasti. Dovolím si takový malý postřeh. My, kolegové možná nebyli tak bdělí, pokud jde o respektování článku 50 rozdělení kompetencí, které vyžaduje tento článek. A já tedy eh, jsem se omezila na Eh, kompetence našeho výboru. Mám tady pouze několik pozměňovacích návrhů. Jsou to spíše upřesnění toho směru, který již zpráva má. Myslím, že bychom mohli rychle navrhnout kolegům kompromisní pozměňovací návrhy, zejména pro články 6, 9 a 10. Nebudu však zacházet teď do dalších podrobností, zejména s ohledem na to, že mnoho eh, z autorů pozměňovacích návrhů teď nejsou eh, v sále, ale těším se na komentáře kolegů, na jejich pozměňovací návrhy a předem jim děkuji. Okay, well, as you say, I don't there aren't that many people here, actually. Um, but anyway. Myslím, že tu až tolik lidí teď není, ale uvidíme, jak to bude postupovat. Takže někdo za SAD, nikoliv. Pan Chaci Makakis. Za pana Buzoje. Pan Buzoj se omlouvá, že se nemůže účastnit diskuze k pozměňovacím návrhem, eh, návrhům ke zprávě paní Galo. Děkuji jí za předchozí konstruktivní diskuze. On také předložil některé pozměňovací návrhy. Částečně s panem Kreutzmanem. Některé se týkají právní hodnoty těch eh, eh, elektronických eh, pečetí. On se domnívá, že text je trošku zavádějící, může dávat vyšší právní status této pečeti, než stanoví právní řády fyzickým pečetím. Takže Pan Busoj to tady trochu poopravil, aby se těmto situacím zabránilo. Dalším aspektem je právní hodnota elektronických dokumentů. To zajištění autenticity ehm, může být zdrojem komplikací. Domnívá se, že přijetím stejného přístupu jako u elektronických podpisů, u elektronických pečetí a časových razítek, to znamená, že nelze zabránit elektronickým dokumentům, aby nabyly právního účinku jenom protože jsou elektronické, to by zajistilo větší, eh, větší jistotu. A tyto dokumenty, které mají tento kvalifikovanou, eh, tedy kvalifikovanou pečeť nebo eh, razítko, by měly být považovány za shodné s dokumenty, které mají fyzickou Eh, pečeť eh, nebo razítko, pokud je nelze eh, manuálně měnit. Dále otázka minimalizace dat. Tyto služby jsou samozřejmě různého charakteru, potřebují různý, různou kapacitu. Měla by být však požadována pouze nezbytně nutná data a údaje pro splnění podmínek. Pokud je relevantní pouze věk, tak nemá smysl žádat další osobní údaje, protože tyto údaje nejsou relevantní, nejsou užitečné v kontextu té služby. Pan Buzoj si také přeje udělat několik poznámek k ustanovením týkajících se dozorčích orgánů. Domnívá se, že je důležité, aby jméno dozorčího orgánu i kontaktní informace příslušných osob v tomto orgánu byly sděleny komisi. A ještě důležitější je to, že by neměly být žádné odkazy na vyšetřovací pravomoci, neboť ty mohou být vyhrazeny orgánům činným v trestním řízení. Úkolem dozorčích orgánů je to, co je stanoveno v nařízení a musí mít potřebné zdroje k provádění těchto úkolů. Pokud jde o vzájemnou pomoc mezi dozorčími orgány, tyto orgány by si měly vyměňovat osvědčené postupy ale pouze v odůvodněných případech eh, by se měli obracet nebo spoléhat na vzájemnou pomoc. Děkuji, pane předsedo. Uh, Mr. Engström. Pane Engström. Jen stručně. Minimalizace objemu dat. Ano. Ano, to je pozměňovací návrhy eh, mě velice zajímavý. Myslím, že eh, to je velmi důležitý aspekt. Jinak eh, k tomu, co zde bylo řečeno, k ceně. Já bych tedy nepřál situaci, kdy by eh, ten, kdo musí pracovat s elektronickým podpisem, aby se tam musel platit. Ano, když si vezmete analogii s normálním eh, identifikačním kódem na národní úrovni, ano, tak eh, sice si to koupíte, ale potom už to používáte opakovaně. kdyby se mohlo spoplatňovat každé využití, pak eh, to by zase mnozí mohli eh, jaksi eh, využívat jako zdroj příjmu a to by šlo proti principu minimalizace objemu dat. Čili opravdu nechtěli bychom to nafukovat tam, kde to je zbytečné. A další věc, která mě Eh, dělá eh, vrázky, prostě tato věc, prostě neoprávněné poplatky. Děkuji, pan Obmajer. Děkuji, pane předsedo. Eh, v zásadě se k tomu stavím vysloveně pozitivně, k této myšlence, k tomuto projektu. Co se týče pozměňovací návrhu, zde bych chtěl něco málo doplnit. Podstatná je právní jistota, na kterou je třeba moci se spolehnout. Pochybnosti, které tady možná vznikají, tak samozřejmě vůči všem různým dodatečným předpisům je třeba být podezřívavý. Další otázka je tady ta Eh, nutná akceptace, to znamená nutnost pracovat s elektronickou identitou a eh, potom také eh, de facto s tím dále pracovat. Je, je hezké, když tedy se může nějaký student někde zapsat na univerzitě, nebo třeba když laboratorní výsledky se mohou elektronicky posílat třeba i po tedy mimo, zahrani, mimo hranice. My třeba máme v Rakousku elektronickou identifikační kartu, která údajně by se měla tedy pomoci, měla by být tedy použitelná i v zahraničí. A Eh, teď je otázka, jestli já ji můžu použít třeba ve Štrasburku. Čili pokud eh, to má mít smysl, muselo by to být eh, závazné ve všech zemích, ve všech zemích, prostě tak, aby to bylo prostě povinné akceptované potom. Děkuji. Děkuji. Jenom um, za tady mm, stínové, jako stínový zpravodaj, já jsem tady byl velice selektivní, pokud se týče pozměňovacích návrhů, eh, protože eh, my máme exkluzivní kompetenci v oblasti fungování společného trhu, čili otázka je, jak by to mělo fungovat, kdo bude příslušným orgánem, eh, nakolik je nutný centralizovaný dozor, a především jde o posílení spolupráce mezi stávajícími příslušnými orgány. Eh, já myslím, že toto patří k těm nejdůležitějším otázkám, kterým bychom se měli eh, zabývat jako výbor INTA. Domnívám se, že součástí problému je také to, že eh, my jsme mm, vydali v roce 1999 směrnici o elektronickém podpisu. To si vzpomínám z té doby. A teď de facto jsem v parlamentu poslední rok a pracujeme na tom stále, aniž bychom se byli výrazně pohnuli. De facto eh, pro takovéto elektronické identifikace a podpisy tady trh, trh je, ale otázka je, jak ho prostě rozsýbat a využít. Jakým způsobem pobízet členské země, aby investovali do infrastruktury, která toto umožní. Čili my tady zmiňujeme eh, řadu stručných zmínek o poměrně komplexních aspektech. Ano, samozřejmě je to ambiciozní a měli bychom být eh, ambiciozní, ovšem otázka hlavní je, jak eh, postoupit kousek ku předu tady je opravdu otázka jak závaznost je také pro různé hráče a dozorové orgány. Také pan, pan Kreuzmann zde předložil řadu pozměňovacích návrhů, čili já si myslím, že eh, bychom se měli tedy spolu ještě bavit, o tom, jak to posunout dál. Tak eh, další připomínky zdá se, že ne, takže eh, možná ještě zástupce komise a poté ještě pan, paní Gale. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat výboru, zpravodajům i váženým kolegům, kteří předložili řadu zajímavých návrhů. Já se domnívám, že se poměrně shodujeme v pohledu na tom, jak tato nová úprava by mohla usnadnit rozvoj společného digitálního trhu. V této souvislosti se domníváme, že některé z podměňovacích návrhů eh, jsou vhodným doplněním eh, toho, co už máme. Eh, důležitá je právní jistota samozřejmě a my chceme dále spolupracovat s vašimi zpravodaji a mm, snažit se dosáhnout kompromisních eh, návrhů, aby eh, celek byl efektivní. Samozřejmě, že tady máme ještě určité aspekty, které se týkají role elektronické identifikace, což je oblast, kde se možná nejvíce odlišujete od pozice komise. Pak je tady otázka mm, zabezpečení dát. Tady by možná bylo třeba posílit eh, jistotu a bezpečnost. No a my se tedy za komisi těšíme na plodnou spolupráci. Paní Galer? Já jsem velmi ráda, eh, že tu panuje takový optimismus a těším se na uspokojivý výsledek. S velkým zájmem jsem zvážila eh, návrhy pana Busoje, který si nepřeje, aby elektronické dokumenty měly větší váhu než fyzické. Čili obrátil naši pozornost na některé změny, které nemusí být automatické mohou být manuální. Všechny tyto pozměňovací návrhy budou vzaty v potaz. Pokud jde o minimalizaci těch poskytovaných údajů, i tady chci ujistit eh, pana Angstroma, že tomu budeme věnovat pozornost. také vaše pozměňovací návrhy, pane předsedo, eh, o zodpovědnosti jsou něčím, co mi neuniklo. Jsou to pozměňovací návrhy, které předložil také kolega Šváb. Jsou tu rovněž, rovněž některé formální otázky. Třeba podle francouzského práva nestanovíme, kdo musí předložit eh, důkaz o tom, že se nedopustil nedbalosti, protože ve francouzském právu neuznáváme negativní důkazy. My říkáme naopak, že jednal dbale, že jednal tedy konzistentním způsobem. Ale to je spíš otázka formalit. A možná dospějeme nakonec ke stejnému výsledku vy ještě připomenete, jak, jaký bude harmonogram, ale my budeme hlasovat jakožto výbor v červenci, zatímco ITRE bude hlasovat až v září. Uvidíme. I nadále jsem však optimistkou, pokud je o možnost dosažení kompromisu. Okay, well, we look forward to hearing about your... Děkuji, těšíme se na vaše kompromisní návrhy, těšíme se na červenec a také na to, že jako poslankyně výboru ITRE, nebo nepletu se, ano, je to tak, můžete dále propagovat naše zájmy také v rámci výboru ITRE. Dobře, děkuji tedy, děkuji také Evropské komisi za to, že se k nám připojila dnes odpoledne a přejdeme dál. Dostáváme se k poslednímu bodu na dnešním programu jednání, což je návrh usnesení které se týká strategie kybernetické bezpečnosti EU, otevřený a bezpečný kyberprostor. Zde bych chtěl připomenout, že se jedná o součást naší práce na informačním bezpečnostním balíčku. Zítra k tomu máme slyšení, na které samozřejmě jste všichni srdečně zváni, bude se konat ve tři hodiny. Jakožto součást toho informačního balíčku připravila mm, komise eh, takové celkové eh, usnesení. Mm, je to nelegislativní dokument, eh, v něm se stanoví celý strategický přístup k kybernetické bezpečnosti s tím, že jedním z aspektů je i aspekt zahraniční. A padlo rozhodnutí, že tedy mm, na to budeme reagovat a to formou usnesení za Evropský parlament, protože si myslíme, že taková reakce je velice důležitá a Paralelně s tím probíhají legislativní úvahy, ale to usnesení bude zřejmě k dispozici dříve. Autorem je Andreas Schwab. Máme tady dnes za něj eh, zástupkyni to usnesení bude i pod mým jménem, jakožto předsedy výboru. Máme nyní k dispozici návrh usnesení a všechny pozměňovací návrhy. Pak je tady pan Garces Ramon, který se na práci podíval, podílel za socialisty, pan Mandes, pan Chacimarkakis za liberály, pan Engstrom tady bude zastupovat teď zelené a já um, zase naši skupinu, McClark, paní McClarking se eh, bude chtít zřejmě také vyjádřit. Tak nejprve tedy zástupce pana Švába. Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěla omluvit Andrease Švába, který zde nemůže dnes být a já v zastoupení eh, přednesu něco krátce eh, k tomuto návrhu usnesení. Eh, dostali jsme 129 pozměňovacích návrhů od kolegů. Eh, zapracovali jsme je včetně tedy z výboru Libe, Itre, Inta a Taran a dále ještě očekáváme další návrhy eh, na téma kybernetické bezpečnosti. Pan kolega Šváb bych chtěl poděkovat za všechny pozměňovací návrhy, zejména za ty z jiných výborů za kvalitní spolupráci a opravdu zajímavé připomínky. Na první pohled se zdá, že zhruba 70 pozměňovacích návrhů se zabývají kybernetickou kriminalitou, čili to bude třeba poněkud zkomprimovat, jinak eh, by se eh, to skutečně posunulo do eh, roviny zločinu na síti a ne kybernetické bezpečnosti. zdělní komise totiž má ještě další aspekty, jako je eh, průmysl, vzdělávání, eh, obrany schopnost a mezinárodní politika. To všechno je třeba vyvážit. V návrzích se objevuje mnoho dobrého. Andreas mnoho z toho také sdělí, například ústřední roli, kterou se hrávají eh, partnerství Eh, soukromého veřejného sektoru, kde jsme dostali třeba také pozměňovací návrhy z Tranu a z ITRE, nebo eh, také děkujeme kolegům Lopeze a Aguilar eh, z, od socialistů a také za liberální návrhy. Také ještě očekáváme návrh od výboru AFED. Na některých jiných místech by bylo třeba dodat ještě do vysvětlení, zejména pokud se Eh, tedy v souvislosti s vypracováváním kompromisních návrhů. Máme tady totiž pozměňovací návrh kolegy Razese Ramona, který mění 40 eh, eh, jedničku a 99. Tady za 99 je otázka, zda je zde požadavek ratifikace Budapešské konvence, anebo zda se zde spíše navrhuje nový instrument. V rámci EPP András Schwab dává přednost tomu, aby členské země eh, ratifikovaly Budapeštskou konvenci. Čili opravdu hm, bychom byli rádi, kdyby to bylo vyjasněno. A dále tady máme pozměňovací návrh od kolegu Extrema, to je 19, kde jde o nezamýšlené havárie systému nebo poruchy systému. Opět eh, eh, bychom potřebovali trošku více vysvětlit, eh, co tím je přesně myšleno. Dále se nyní pracuje na návrzí kompromisních návrhů, které by chtěl András Šváb brzy předložit a byl by také rád, kdyby na své návrhy dostal poté reakce. Děkuji vám. Děkuji, pan Garces Ramon. Gracias, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Navážu na to, co říkal, říkala zástupkyně našeho zpravodaje. Máme před sebou návrh usnesení, eh, který má eh, značný které má značný přesah, eh, mohu-li to tak říct. Já myslím, že tady musíme být eh, dosti eh, opatrní, pokud jde o obsah tohoto usnesení i jednotlivých pozměňovacích návrhů. Já jsem otevřený k diskuzi ohledně předložených pozměňovacích návrhů a věřím v možnost uzavření kompromisu. Ale samozřejmě je třeba mít na paměti, že tento návrh usnesení se týká velice citlivých témat. Máme tady pět pozměňovacích návrhů, které se eh, snaží eh, řešit takové oblasti, jako je například bezpečné digitální, digitální eh, prostředí, ochrana základních práv ochrana práva na soukromí a týkají se také ochrany, ochrany údajů. Tím se dostáváme skutečně do velice nelehkých a citlivých oblastí a proto navrhuji, abychom rozšířili ty takzvané týmy CERT i do zemí, kde neexistují prozatím a abychom také posílili investice do dalšího výzkumu, vývoje a inovací. Kromě toho navrhujeme, eh, že by bylo dobré posoudit současné rozdíly, které existují mezi členskými státy a to Um, přetvořit následně do střednědobého um, hodnocení, kde budeme posuzovat uh, celkové uh, standardy bezpečnosti na základě neutrálních standardů typu, uh, typu um, standardy ISO. Dále chci říci, že nesmíme zapomínat na politiku strategické komunikace v oblasti kyberbezpečnosti, což je důležité zejména v kritických situacích, kdy je třeba varovat obyvatelstvo a tak podobně. Tady eh, klademe důraz eh, na vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, Myslíme si, že je potřeba se mu věnovat eh, v rámci běžného vzdělávání a tak, abych zmínil nutnost vytvoření mechanismu dohledu. Kybernetickost a kybernetická trestná eh, činnost a obrana proti této trestné eh, činnosti, to jsou věci, kterým se věnuji ve svých pozměňovacích návrzích. Myslíme si, já se domnívám, že jsou to důležité oblasti a že navíc tady musíme zohlednit také transatlantický rozměr spolupráce, který nám zajistí ochranu nezávislosti, suverenity Evropské unie v řadě oblastí, zejména pokud je o ochranu údajů. Toto je v zásadě obsah mých pozměňovacích návrhů, ale pochopitelně, že jsem otevřený další diskuzi a hledání případných kompromisů. Děkuji. Děkuji vám. Pan Markakis, chcete se vyjádřit? Nechcete? Dobře, takže v tom případě pan Engstrom. Děkuji vám. Pokud jde o pozměňovací návrh 19, zde se hovoří o tom, že kybernetická bezpečnost musí být v rovnováze a e, že musíme také zajistit, aby současné systémy neselhávaly, ale obvykle ta selhání nejsou způsobena nějakým trestně právním e, jednáním nebo útokem, ale zkrátka běžným, běžnými poruchami. A já si myslím, že bychom měli spíše dbát na větší odolnost našich systémů proti běžnému selhání a to je velice dobré i v pokud jde o potírání kybernetické trestné činnosti a kybernetickou bezpečnost, ale samozřejmě je to užitečné i v běžném každodenním životě při používání internetu a technologií. Myslím si, že tato hlediska je možné skloubit a že bychom neměli mm, klást eh, příliš velký důraz na ezoterické hrozby um, pro kybernetickou bezpečnost. Dále bych chtěl upozornit na pozměňovací návrh 120. Myslím, že tady události z posledních týdnů ukazují na aktuálnost eh, tohoto pozměňovacího návrhu. Je třeba eh, zvažovat veškeré scénáře, kdy eh, se mohou lišit zájmy Evropské unie a Spojených státech. Americké firmy mají pod kontrolou rozsáhlou infrastrukturu a systémy, včetně systému pro platby kreditními, kartami, což může být do určité míry problematické. Dochází tady ke zhromažďování obrovského množství dat o evropských občanech. Myslím si, že to už je dnes e, zřejmé a například dnes, e, zrovna dnes jsem narazil na článek e, související s špionážními operacemi NSA kde se hovořilo o spolupráci významného výrobce operačních systémů eh, blízkých PC, abych nemusel nikoho jmenovat. A tato společnost poskytovala informace o slabinách eh, operačního systému přímo NSA, takže agentura NSA to mohla využít pro mm, špionáž eh, cizích vlád, aspoň tak se o tom dnes psalo. A já se domnívám, že Evropa by se tomuto měla věnovat. Mám Ameriku rád, ale měli by zůstat našimi přáteli a ne se nad nás nadřazovat. Takže abychom zajistili, že naše přátelství bude nadále trvat, tak eh, musíme tyto věci, o kterých jsem mluvil, dále posoudit. Děkuji, říká pan předseda. A teď bych mohl vystoupit eh, s sám jménem paní McClarkin, která je stínovou zpravodajkou za mou politickou skupinu. Paní McClarkin se věnuje této problematice, protože je také členkou podvýboru Krym, jak je označován, kde se hovoří o globální dimenzi boje s trestnou činností eh, online, včetně zneužívání dětí a tak dále. Její pozměňovací návrhy se týkají úvodních ustanovení a soustředí se na to, že se jedná o globální problém, který musíme řešit širší spoluprácí. Myslím, že to je důležité i pro komisi, jak zde zaznělo. Víme, že e, kriminální skupiny působí globálně a tak je třeba přistoupit také k řešení, tedy prostřednictvím spolupráce. Hmm. Naše stínová zpravodajka podává pozměňovací návrh číslo 2, kde hovoří o nákladech. Tady to mohu odcitovat. Podle e, OSN hovoříme o 295 miliardách eur ročně, což by měly být náklady na eh, související s kybernetickou trestnou činností, což je skutečně obrovské číslo. Možná se ani neuvědomujeme, jak špatná ta situace je a dále s touto problematikou e, souvisí to, o čem hovoří paní zpravodajka, e, pardon, e, moje kolegyně v pozměňovacím návrhu 86, kde hovoří o tom, že je třeba rozlišovat legální a nelegální činnosti, protože řada nelegálních podvodů se prezentuje nesmírně profesionálním, skrytým způsobem a pak je velice těžké to potírat. Uh, to je tedy další věc, kterou je potřeba řešit v souvislosti mm, s tou mezinárodní spoluprácí. A poslední věc. Naše kolegyně doplňuje další pozměňovací návrh, který se týká Evropského centra pro kybernetickou trestnou činnost. Domnívá se, že toto centrum je velice důležité a mělo by mít dost k dispozici další prostředky pro to, aby skutečně mohlo potírat kybernetickou trestnou činnost v Evropě a mezinárodně spolupracovat. To jsou tedy pozměňovací návrhy paní McClarkin. Chci se zeptat, zda na to chcete ještě někdo eh, reagovat. Pan Karas eh, nikoliv. Za komisi chce se někdo vyjádřit? Takže ještě než předám slovo paní Verheyen, znovu máme tady zástupkyni komise, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem Julia Riv a jsem z generálního ředitelství pro záležitosti vnitra. Naše generální ředitelství se podílelo na zpracování této strategie. Děkuji za slovo. S velkou pozorností sledujeme tyto diskuze a také vaše pozměňovací návrhy. Vítáme většinu z těchto návrhů, zejména to, že obecně se dosti blíží tomu, co žádá váš výbor a co i komise uvedla ve svém původním návrhu, takže jsme velice rádi, že váš výbor chce jít dále a dále rozpracovat návrh Evropské komise, alespoň tak to vnímáme my. Za naše DG bych chtěla přivítat ty pozměňovací návrhy, které se týkají kybernetické trestné činnosti. Vítáme, že zdůrazňují to, že je potřeba, abychom měli k dispozici nástroje a také adekvátní legislativní rámec pro potírání této trestné činnosti. a také souhlasíme s tím, že je potřeba podpořit Evropské centrum pro kybernetickou trestnou činnost, které bylo nedávno spuštěno a již nyní vykazuje velice dobré výsledky. Vidíme, že toto středisko je schopno řešit eh, i skutečně významné případy a daří se mu rozkrývat eh, rozsáhlé celoevropské sítě, které eh, páchají mm, kybernetickou trestnou činnost. Děkuji. Pan předseda, děkuji za to, že jste tady eh, na našem zasedání vystoupila. Teď už závěrečné vystoupení. Eh, nejenom tedy závěry za eh, pana Švába, ale také za sebe bych ráda něco řekla. Já jsem tady velice ráda. Děkuji za ta vyjasnění k pozdějacím návrhům pokud jde zejména o těch eh, eh, nezamýšlených eh, vadách, chybách ve fungování internetu. A já myslím, že to vlastně je také v souvislosti toho internetu věcí. To znamená, že tedy těch strojů a zařízení, která se takto dají přes internet řídit. Či otázka je, nakolik tady standardizovat eh, například eh, způsob komunikování strojů po síti, eh, tak aby bylo možné se chránit proti těm nežádoucím zásahům. Třeba když se podíváme na chytré sítě, efektivnější využívání energie nebo hladká komunikace mezi nejrůznějšími součástmi, čili tam jde o to, aby to bylo skutečně celkově stabilní a také jednotlivě, aby ta, ty funkce byly také v pořádku. Čili eh, nejde jenom tedy o to, abychom se zabývali pouze kriminalitou, ale také třeba těmi bezpečnostními mezerami, které jsou nezamýšlené. Pan Engström to třeba velice jasně řekl v souvislosti tedy eh, s tím, s tou aferou Prism, prostě mezi přáteli se toto nedělá. Já bych si také představovala, že eh, se naši blížší spojenci budou chovat jinak. A opravdu bych byla ráda, kdyby se našlo nějaké rozumné řešení, které obnoví a posílí eh, vzájemnou důvěru transatlantickou. Čili tolik v mém vlastním jménu a teď jménem adrese Švába chci poděkovat eh, za doplňkové informace a mm, určitě se bude těšit na kvalitní spolupráci v příštích týdnech. Děkuji vám. Tak já bych také chtěl poděkovat a děkuji Sabitě za to, že nás provedla tímto tématem. Hlasování k tématu se bude konat 8. a 9. červenci a e, v září potom hlasování na plénu. Já vám tedy děkuji mnohokrát za tolik myšlenek a doufám, že zítra odpoledne v 15 hodin budete zde Eh, když k tomuto tématu začne naše slyšení. Eh, byla bych rád, kdyby jste zde byli co nejhonějším počtu. To je vše pro dnešní odpoledne. Všem děkuji, poněvadž jsme to probrali opravdu hodně a eh, velmi rychle. Takže děkuji vám za stručnost. A zítra pokračujeme v 9 hodin a budeme debatovat eh, o zprávě pany Kraci Belt a poté eh, budeme eh, poměrně dlouho hlasovat. A dozvěděl jsem se, že to bude více než tisíc pozměňovacích návrhů. Nezapomeňte si hlasovací karty. Čili zítra v 9. Děkuji vám.